Good morning, ladies and gentlemen. Let us start. Dobré ráno, dámy a pánové. S vaším dovolením zahájíme druhý den zasedání výboru ITRE. We go to the uh, next point. A pustíme se do dalšího bodu which is governance of the energy union. A to zpráva energetické unie, což je velice důležité téma v rámci zimního balíčku. A zpravodajem je pan kolega Claude Turmes. 30. listopadu Evropská komise předložila balíček eh, Čistá energie pro všechny Evropany. Eh, sestávající se z osmi legislativních balíčků. Energetická účinnost, obnovitelné zdroje, nastavení trhu, bezpečnost dodávek a právě řízení energetické unie. Včetně ACERu. Dnes budeme dále diskutovat o dvou návrzích z tohoto legislativního balíčku, nejprve tedy řízení energetické unie a a také bych mohl přivítat paní Rivasis, respektive ne, protože nepřichází. Dneska ta je zpravodajkou za Envy s nimi velmi úzce spolupracujeme v oblasti právě zprávy energetické unie, protože všichni víme, že klimatické otázky jsou součástí řízení energetické unie. Energetická účinnost to máme na starosti pouze my, ale klimatické záležitosti jsou důležitou odpovědností Envy. A potom budeme mít první výměnu názorů ke směrnici měnící směrnici o energetické účinnosti. To je hlavní odpovědnost ITRE a kolega Gierek je tady s námi dnes. Myslím, že by bylo dobře, kdyby všichni zpravodajové tady byli. Chcete k tomu něco říct? Ano, začínáme tedy řízením energetické unie. a vždy zdůrazňuji, že by v každé diskusi měli být zastoupeni všichni zpravodajové. Děkuji. Děkuji vám všem, že jste tady. Potřebujeme si to koordinovat, abychom věděli, co se děje u dalších legislativních návrhů. Začneme tedy první zprávou o řízení energetické unie a pan kolega Turmes má slovo. Kolik mám času, pane předsedo? Pět minut máte, jako vždy. Dobrá. Rok 2016 byl rokem, kdy jsme měli největší horka. A včera jsme si přečetli, že severním ledovém oceánu ledová krá je nejužší za posl- nejtenčí za posledních 35 let. Říkám to z toho důvodu, že máme problém a opravdu hoří. Pozitivní zpráva je, že řešení máme a měli bychom být na to pišní. Zvláště tento výbor. Naše práce za posledních 15 let eh, připravila prostor pro levnější řešení. Solární a větrná energie jsou levnější než kdy jindy a v některých případech jsou schopny dokonce konkurovat eh, starým konvenčním zdrojům. Přesně víme, jak eh, budovat pasivní a dokonce aktivní domy. Už máme dokonce k tomuto zprávu, Víme, že jsme schopni navíc i renovovat takto domy a budovy. A další pozitivní zpráva je, že to vytváří nová pracovní místa v Evropě. Že to vytváří vývozní příležitosti pro průmysl, která navíc neznečišťují životní prostředí a snižují geopolitická rizika. Myslím, že asi nejdůležitější téma je, právě ta transformace, která by měla proběhnout s co nejnižšími náklady. Ať už se jedná o renovaci budov, ať už se jedná o obnovitelné zdroje, nebo infrastruktury pro elektrické automobily, to všechno znamená investice dopředu. A včera jsem říkal, proč třeba velká instalace na fotovoltaiku v Polsku má 95 euro na megawatt hodinu, a v Dánsku je to 55. A přitom je tam stejné slunce, obě dvě země jsou mimo eurozónu, eurozónu a pozemky jsou navíc v Polsku levnější. Jak je to možné, že rumunský investor musí zaplatit vyšší kapitálové náklady než německý a investor v Rumunsku? Vnímání rizikovosti investic je otázka, kterou musíme řešit. A to myslím dost urgentně. A z toho důvodu řízení energetické unie může mít obrovskou přidanou hodnotu. Za prvé je potřeba mít jasno v tom, jakým směrem se chceme ubírat. A proto bychom měli spolupracovat s výborem Envy na vytvoření velmi podrobných plánů, Musíme se odpíchnout od roku 2050, kde má být nula a potom si to musíme přepočítat zpátky do roku 2030. Protože člověk eh, čelí pokušení, že ty těžké věci nechá až nakonec a to bychom neměli udělat. Prostě přesunout se během posledních deseti let na 27% a potom očekávat, že za následujících 20 let budeme na 100, tak to prostě nepůjde. Je potřeba být ambiciozní i v tomto desetiletí. Jak se ještě dají snižovat náklady? Náklady se dají snižovat lepší spoluprací na regionální úrovni. A já už jsem včera říkal, že chci, aby komise po tomto létě každých pět let předkládala zprávy o nákladech na nevyužité příležitosti spolupráce propojení a propojení na severu a na jihu. A další věc. Evropa je v problémech a proto potřebujeme projekty, na které je vidět. Evropské projekty týkající se obnovitelných zdrojů nebo třeba v Severním moři velké platformy pro větrnou elektrárnu nebo projekty na spuštění elektromobility. Projekty na jeho východě Evropy. A poslední věc, kterou jsem chtěl říci, je, že vláda má pořád pocit, že je to něco, co je zatěžuje. Já si naopak myslím, že to je příležitost. Příležitost investovat. A v těchto plánech také musí být jasné, že vlády v tom nejsou samy, že jim pomůžou občané, že jim pomohou města, že jim pomohou pokrokové firmy. A v těchto plánech proto musíme mít vytvořený proces, protože ve městech si věci posunou jenom, když máme dobrou celostátní politiku. A města zase můžou říci vládě, pokud mě nastavíte takové podmínky, tak já vám naplním určité procento z vašeho cíle. Čili musí to být kolektivní práce, protože vlády samotné tento cíl nenaplní. A právě proto potřebuje řízení na několika úrovních. Od úrovně individuální přes progresivní firmy a města až po celostátní úroveň. A děkuji pan Kač za EPP, který nahrazuje pana Hokmana, stínového zpravodaje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tak teď si představte, že jsem Gunnar Hokmar a budu či, Hakmarka budu číst přečtený, budu číst napsaný projev jeho, pak to možná sám okomentuji. Takže teď mluvím jako Gunnar. Především věřím, že budeme schopni efektivně a rychle zpracovat tento důležitý návrh. Protože rámec řízení energetické unie je důležitý pro zajištění naplňování cílu po celé Evropě. Já, tedy Gunnar, stále se těším na další spolupráci s panem Tormesem a s dalšími stínovými zpravodaji, tak abychom zajistili předvídatelnost a srovnatelnost plánování energetických trhů. Já, Gunnar, chci ještě <laughs> zmínit dalších pár priorit. Za prvé, energetická unie patří mezi nejdůležitější projekty Evropské unie a to i vzhledem k, ke geopolitickým vývojům během posledních let. Řádně fungující společný energetický trh sníží ceny a také hospodářskou soutěží zajištění bezpečnosti dodávek, účinností, novými technologiemi a propojení sítí bude mít výhody a přínosy pro občany. A proto je potřeba vytvořit společný systém řízení, plánování, protože jinak nedosáhneme společných cílů. Za druhé, pokud to bude řádně nastaveno, tak administrativní zátěž členských států se zásadně sníží. A to tím, že se zefektivní plánování a reportování a obecně sníží administrativa. Cílem tohoto systému by mělo být zajistit srovnatelnost a předvídatelnost evropských energetických trhů a nevytvářet výkaznické požadavky, které nejsou potřeba. Takovýto systém řízení má zajistit, že Evropská unie bude dále pokračovat směrem ke konkurenceschopnému společnému energetickému trhu, který bude schopný obstát jak v krizích, tak eh, vydržet vnější tlak. Plánování infrastruktury je proto zásadně mělo by být součástí eh, návrhu o řízení. Na základě této logiky, já tedy Gunnar, věřím, že jsme schopni najít způsob, jak tento systém řízení bude jednodušší a bude představovat méně výkaznictví. Evropská komise předložila ambiciozní návrh a věřím, že je potřeba si dát trochu pozor na to, abychom k němu přidávali další věci. Je totiž potřeba zajistit nákladovou účinnost. Říďme se pravidlem, že pokud tam něco přidáme, tak bychom měli něco odebrat. Má ještě Gunnar chviličku? Můžu přečíst ten zbytek? takhle rychle v tom případě. To děkujeme. Když já to zrychlím, tak tlumočníci budou naštvaní. Tak to třeba okopírujte a pošlete to všem. Dobré. Takže tento systém má být flexibilní a musí brát v úvahu rozdíly mezi 28 členskými státy. A nakonec tento návrh potenciálně může zajistit předvídatelnost pro investice. A to jsem řekl sám za sebe. A tento rámec je strategicky důležitý, musí vycházet z řádné spolupráce mezi členskými státy a členskými státy a komisí, která má poskytovat pomoc, když je to potřeba. Igona se těší na to, že bude pracovat s dalšími. Děkuji a nyní má za SAD slovo paní Griffin jakožto stínová zpravodajka. To se mě moc líbilo. To jsem si, to jsem si užila, děkuji. Já absolutně souhlasím s Klódem, že potřebujeme ambice. Jako socialisté již pracujeme v týmu s Slínou, eh, Stínovou za Envy a s kolegou z horizontální pracovní skupiny, protože existují mnohé propojené souvislosti mezi tímto balíčkem. Co se týče obsahu, je nám zcela jasné, čeho chceme tímto nařízením dosáhnout. Za prvé jde o vybudování dlouhodobého rámce, který umožní přechod energií eh, v EU, decentralizace produkce energie, rozvoj eh, OZE, dekarbonizace a cíle energetické účinnosti, ty nelze brát jako samozřejmost. Potřebujeme nástroje, které nám to umožní. K ním patří financování. Proto se tak těším na novou, nové nařízení, které napíše nové, které nabídne nové příležitosti financování, posílí situaci státu i investorů, další financování, zlepší schopnosti členských států, eh, a pomůže naplnit spravedlivé, spravedlivý přechod jak pro pracující, tak pro dovednosti. Ale vyplývá z něj také potřeba silného závazku na naší straně, co se týče OZE a cílů energetické účinnosti, abychom investorům poskytli nezbytnou jistotu. Dalším nezbytným nástrojem eh, strategií dlouhodobé eh, dekarbonizace, na které jsme se v COP21 dohodli. Předvídají se zde dlouhodobé strategie, do roku 2020 a plány do roku 2030 eh, se podají v roce 2015. Myslím, že je to konzistentní a myslím, že můžeme navázat naše střednědobé cíle na dlouhodobé cíle, abychom, eh, abychom dosáhli kýženého eh, účinku a vyhnuli se zbytečně vynaloženým aktivům i naše dlouhodobá strategie až do roku 2050 bude eh, obsahovat návazné prvky. A konečně zdůraznuji potřebu eh, také eh, použít první principy energetické účinnosti a ustanovení, která se týkají energetické chudoby do vnitrostátních plánu. A abych navázala na kolegyně Kalas, Eh, musíme propojit cíle z COP21, transparentnost a zapojení zúčastněných aktérů. Děkuji. Děkuji. To bylo mnohem eh, stručnější než Gunnar a Kristianič eh, dohromady. A dále pan kolega Tošenovský za EKR. Jo. No, v prvé řadě bych velmi ocenil to, že Klot Turmes nám zaslal písemně e, své představy, jak bude ke zprávě před, přistupovat, což myslím e, nám umožňuje skutečně větším časovém horizontu vést debatu. E, z prvního pohledu mne skutečně překvapuje, že Kloturne velmi ambiciozně zvedá některé cíle energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Podle mého názoru již to zvýšení 3% eh, ze 7 na 20 na 30 eh, může způsobovat některé velmi komplikované situace, protože ty poslední procenta eh, zvýšení se vždy dosahují nej, nejhůře a nejsložitěji. Nicméně pokud jsem četl naši zprávu, tak nastavování cílů by se mělo primárně věnovat, odehrávat v sektorových zprávách, které se tomu budou věnovat i když se na něj v governance samozřejmě odvoláváme. Ale bude velmi složité sladit eh, tyto zprávy eh, dohromady. Dlouhodobě se také eh, skepticky stavím a mám obavu, že i z ekonomických důvodů nebude tak úplně jednoduché rychle opuštění od zdrojů fosilních paliv a hlavně jaderné energetiky, protože zkrácení doby životnosti těchto zařízení může být velmi dramatický dopad do ekonomiky eh, výrobců, kteří, kteří zajišťují stabilitu celé, celé sítě evropské, která vznikala pro mnoha desetiletí. To, co já oceňuji, a tady se shoduji s Klodem, je, že bychom měli jít do, v prvé řadě do zjednodušení eh, struktury a obsahu národních plánů a těch hlášení strašně složitých, i zkrácení toho času eh, během jednoho, dvou let vyrobit na eh, státní úrovni nebo na národní úrovni tyto plány bude velmi komplikované. Poslední, eh, měl bych velkou obavu, abychom z boku nebo jinými metodami zasahovali do, národních, do energetických mixů národních států, protože, nebo členských států, protože ty přísluší podle Lisabonské smlouvy národním státům. Těším se na spolupráci a věřím, že se nám podaří připravit velmi, velmi rozumnou zprávu. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much. děkuji. A nyní pan Tamburáno za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vyslechl velice pečlivě, eh, co nám zpravodaj řekl. Domníváme se, že 27 obnovitelných strojů do roku 2030 a eh, energetické účinnosti, že to jsou ambiciozní cíle a je potřeba to lépe propojit eh, i s cíly do roku 2050 a s cíly z Paříže. ty cí, zvýšení těch cílů by mělo být řešeno na národní úrovni. A co se týče sledování eh, opatření, eh, opatření na kontrolu naplňování cílů eh, OZE, bude také zcela nezbytné, ale náročné. Víme, že některé členské státy s tím mají problémy potřebujeme zcela jasná pravidla, aby se jim eh, ani eh, zájmové skupiny, ani instituce nemohly eh, vyhýbat. Některé země dosahují lepšího pokroku a Německo a Polsko umožňují Polsku a dalším zemím zůstávat pozadu a to znamená energetické otroctví a a závislost na energiích dovážených z Ruska. Neboli my eh, potřebujeme skutečně prognózy na evropské úrovni, ne pouze na úrovni jednotlivých států, tak abychom nezůstali, eh, nezůstali obětmi eh, pouze fosilních palev. Potřebujeme nutně zvýšit účinnost energií, úspory energií, abychom dosahovali lepších cílů než teď a také bychom měli vzít v úvahu celou otázku nákladů, jak řekl pan Turmes. Eh, v Evropě existují obrovské rozdíly eh, mezi jednotlivými státy v OZE, ale minimálně v Itálii eh, je situace také odlišná v jednotlivých regionech. Někde se vyhlašují veřejná řízení a i z těch vyplývají značné rozdíly, ale náklady zde stejně hrají zcela důležitou úlohu. Děkuji. Pan Schaffhauser za ANF. Merci, président. Évidemment qu'on peut que... Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pochopitelně můžeme podpořit ambiciozní cíle. Chceme, aby byly ještě ambicioznější. Chtěl jsem ještě jednu více říct, ale která mě dost rozčiluje. Mám totiž pocit, že tady máme trochu patriarchální strukturu, ve které Evropská komise se staví do pozice Boha, který eh, poučuje děti, členské státy, říká, dívej se dopředu, dívej se na detaily. A pokud se budou státy jako děti dobře chovat a budou naplňovat cíle, které jim dá Evropská komise pod schválením Evropského parlamentu. A samozřejmě všichni chceme, abychom měli ambiciozní cíle, ale já bych chtěl, aby ta politika byla daleko liberální, méně patriarchální a navíc si myslím, že státy nejsou děti, které máme pořád vykládat, co mají dělat. Mám pocit, že jsou dostatečně sami odpovědné a rozumné k tomu, aby to zvládli a vědí, co je potřeba udělat a je potřeba jim hlavně rád prostředky k tomu, aby byli schopni dosáhnout těchto výsledků. A z toho pohledu eh, si myslím, že je potřeba vyřešit několik věcí. Za prvé, finance. K čemu si dávat cíle, pokud si nedáme finanční prostředky k jejich naplnění? A tyto finanční prostředky už nemají státy kvůli rozpočtovým, eh, rozpočtovým úsporám, ale také nemají rozpočtovou svrchovanost. svrchovanost. Takže v podstatě vytváříme peníze pro to, abychom investovali mimo jiné do a energie. To Evropská komise už dělat nechce a teď nastaví cíle, které nejsme schopni ufinancovat. Takže dejte nám na to nějaké peníze, vytvořte průmyslovou politiku, která bude kombinovat jak poptávku, tak nabídku v této oblasti. A proto si myslím, že je potřeba se na to ještě jednou podívat, a je potřeba dát členským státům dobrou pozici a finanční prostředky. A nebudu hovořit dlouze, v podstatě jsem proto, aby došlo k hierarchii. Nejprve je potřeba nastavit energetickou účinnost, to je hlavní priorita, a potom nové energie. Děkuji. Uh, thank you very much for your remarks. Děkuji, děkuji za vaše připomínky. A přidáme slovo dalším řečníkům, kteří se přihlásili o slovo, protože jsou to také zpravodajové tohoto energetického balíčku. Pan to prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s tímto tématem už tady bylo řečeno opravdu mnohé a já se přidám k tomu, co také říkal Claude a chci také vyjádřit tady obecný souhlas s tímto novým nařízením, který které navrhuje Evropská komise. Protože ve chvíli, kdy chceme mít energetickou unii, tak samozřejmě musíme počítat také s řádnou zprávou a řízením, tak abychom zajistili dlouhodobé trvání a fungování. A z toho důvodu si myslím, nebo z mého úhledu, z mého úhlu pohledu je zcela zásadní, abychom tady ty věci nastavili úplně přesně, co nejpřesněji, abychom se drželi vždy té stejné logiky. Tady hovoříme o cílech pro rok 2030 a ty musí být co nejrealističtější. Členské státy se musí odchýlit od té transnacionální úrovně a musí se opravdu připravit na, a to řádně, na tento energetický přechod do jiného systému. A tady chci také ještě zdůraznit, že některé cíle, některých cílů můžeme dosáhnout pomocí OZE a navýšení účinnosti. To si myslím, že už všichni víme. Dále samozřejmě politiky týkající se změny klimatu a politiky environmentální a energetické, ty jsou zcela zásadní pro to, aby bylo dosaženo těchto cílů a já jsem velmi rád, že Evropská komise v tuto chvíli spočítá se do, mechanizmy dohledu a samozřejmě chci říci, že si v podstatě myslím, že do budoucna ty cíle by měly být ještě ambicioznější. Myslím si, že tady chybí jednoduchá doporučení, která zajistí eh, právní a normativní jistotu a samozřejmě je to něco, je to oblast, ve které se investice vyplatí. To si myslím, že by mělo být úplně jasné všem. Ve chvíli ale, kdy Evropa chce být tím územím, které bude připravovat, eh, přitahovat investice, tak se musí také na tu, tento energetický přechod dobře připravit, jinak to nepůjde. Děkuji, pane předsedo. <laughs> Už jsem skončil. Děkuji, děkuji. To je konec, pane předsedo. Děkuji. Já chci opravdu navrhnout minutu a půl. Chápu, chápu, že minuta a půl je velmi krátké období, ale i tak bych vás poprosil, abychom se opravdu zasoustředili tedy na minutu a půl. A v tuto chvíli tedy dám slovo panu Rojlovi. Prosím. Já jsem já tady mám krátkou připomínku. Ve chvíli, kdy chcete dosáhnout pokroku, tak samozřejmě eh, chcete vždy co nejvíce snížit náklady a chcete, aby to bylo co nejefektivnější, proto potřebujete co nejúčinnější opatření a proto musíme jednat konsekventně. To znamená, musíme být realističtí, musíme postupovat opravdu krok za krokem a musíme mít dobré plány a v tuto chvíli samozřejmě vyvstává ta otázka, zdali ta tím správným směrem je opravdu takto vysoká administrativní za zátěž, protože tady já si myslím, že musíme využívat ty synergie a ty jednotlivé dynamiky. Pokud chceme opravdu snížit náklady, chceme udělat všechno pro to, aby to bylo nejúčinnější, tak musíme právě hledat ty eh, směry a ty, ta opatření, která jsou opravdu co nejefektivnější. A samozřejmě musíme zajistit také řádný a správný dohled. Děkuji. Pan Nika, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Podívejte se, já naprosto souhlasím. Souhlasím s tím, co tady vysvětlil a naznačil, nasněnil pan Turmes. Já si myslím, že v rámci zprávy a řízení je třeba nastavit jasná kritéria, která zamezí tomu, aby vznikaly takovéto situace, protože pokud ty stejné společnosti a stejné banky v podstatě eh, investují a a obchodují v dvou různých státech a přitom za zcela eh, odlišných podmínek. Já teďka nechci všechny obvinovat eh, z podvodu, ale je pravda, že velmi často u těchto společností a bank dochází prostě k podvodům, využívají eh, jiné daňové režimy. To znamená, jestli se třeba podívat na jejich motivy. Je třeba vyhodnotit ty náklady, náklady na tyto investice v různých členských zemích. Je to třeba vyhodnotit, je třeba se na to podívat, protože díky díky tomu bychom byli schopni v podstatě se podívat na to, kolik opravdu ten kapitál stojí, byli bychom to schopni dát do souvislosti a tímto způsobem bychom se mohli vyhnout také tomu, že někdo bude v podstatě prohlašovat, že má náklady, které jsou daleko vyšší než ty náklady reálné. Co se týče energetické unie, hovoříme o 60 milionech eh, lidí, kteří v podstatě trpí energetickou chudobou. A to je něco, proti čemu musíme bojovat, a to prostřednictvím efektivních eh, opatření. Neměli bychom tady mm, se nechat obelhán, že tady jde pouze o něco, co souvisí s koncovým spotřebitelem. Ne, ne, ne, souvisí to s tím produktem, souvisí to s tou distribuční soustavou, souvisí to s těmi poskytovateli. Proto znamená, proč nehovoříme o té distribuční soustavě, kde vlastně dochází k 80% ztrátám? Proč o tom nehovoříme? No, protože někdo hold nechce dát tu ruku do ohně, někdo si to nechce přiznat, někdo si nechce přiznat, že tady v některých distribučních sítích dochází opravdu k zásadním ztrátám. Eh, a kromě toho samozřejmě dochází k tomu, že eh, spousta lidí se na tom obohacuje. Ale samozřejmě nikdo o tom nechce mluvit, protože je to citlivé téma, ale já si myslím, že by to mělo být součástí této zprávy, když už chceme dobrou zprávu. Paní Kostet, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, tento text týkající se řízení energetické unie je zcela zásadní v tom, že vlastně propojí další texty k energetice. Pokud toto řízení má být účinné, tak musí brát v úvahu vůli členských států a dát jim určitý manévrovací prostor, aby přizpůsobili svým možnostem a svým výhodám cíle pro snižování emisí. V národních plánech energetických, které navrhuje Evropská komise, je jedna věc pozitivní, a to určité technologické trajektorie členských států. Můžou si tedy vybrat to odvětví, kterému budou dávat preferenci, a to na základě svých konkrétních specifických podmínek. Já už jsem o tom mluvila včera odpoledne na slyšení. Ve směrnici o obnovitelných zdrojích je potřeba zajistit, aby veřejná nabídková řízení mohla být dělena podle jednotlivých druhů energie, aby tam nebyla ta zásada technologické neutrality, protože tak můžeme zajistit, že bude brána v úvahu specifika jednotlivých členských států. Děkuji. Děkuji, děkuji, paní kolegyně. Paní Van Bremt, prosím, máte slovo. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Už to řekli mnozí, ale chci to ještě jednou zdůraznit. Ten energetický balíček je balíčkem. Ty věci jsou propojené, patří dohromady. A i z toho důvodu se spolupracujeme s různými výbory, abychom i toto propojení zajistili. A tady, co se týče té zprávy a řízení, tak to je v podstatě jaksi ten konečný prvek, který vlastně tuto propojenost má zajistit. Takže co se týče té zprávy a řízení, už o tom hovořili stínoví zpravodajové a chci to ještě jednou zdůraznit energetická chudoba musí být jedním z těch eh, cílů. Je to jasné jasné, že to nemůže být ten jaksi nejprioritnější, obecnější cíl, ale musí to, být, musí to hrát opravdu zásadní klíčovou roli v těch našich plánech. Dále pan zpravodaj to také zmínil. Eh, konektivita, interkonektivita, konektivita, to je velmi důležité, to je propojené s kapacitami a interkonektivitou, což je opravdu zcela zásadní a tady státy a vlády musí hrát klíčovou roli. Dále my hodně zdůrazňujeme eh, roli členských států, děláme to vždy, když, nebo je to v podstatě ten náš způsob práce. My tady máme parlament, komisi a potom ještě členské státy. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o otázkách energetiky, tak tady opravdu klíčovou roli hrají naši občané a naše regiony. A proto vlády a státy musí zajistit, aby právě tito hráči zůstali ve hře, aby opravdu hráli na té stejné úrovni jako národní vlády, protože jinak to fungovat nebude. Děkuji. Pan Levandovský, prosím. Děkuji. Jenom velmi eh, krátký doplněk k tomu, co říkal Hekmar tady hovoříme opravdu o dlouhodobém strategickém plánování. Jen si představte, jak bude vypadat svět v roce 2070. I v souvislosti s tím, že Evropská komise je velmi kreativní v oblasti pozměňování nařízení a víme samozřejmě i, jak se intenzivně, neustále pravidelně mění eh, mimo jiné eh, systém ETS, takže to je v podstatě jeden z těch, jedna z těch věcí, kterou jsem chtěla říct. To znamená, to je něco, co si vlastně pamatujeme z Komkonu, to znamená to 50-leté eh, plánování a to v podstatě mm, velmi byrokratické pojetí eh, zprávy a řízení. Já si velmi eh, dobře, jak si uvědomuji, že tady Evropská komise vlastně v rámci této zprávy a řízení na mnoha, mnoha stránkách popisuje způsoby dohledu, monitoringu, hodnocení a tak dále. A co se týče té, fin- té platformy financování, pro ty státy, které jak si třeba nejsou tak úspěšné. úspěšné. Já si to hned eh, dovedu představit, k čemu to všechno povede, ale já si myslím, že ono by bylo dobré, kdyby možná ty cíle nebyly tak ambiciozní, tak abychom nemuseli trestat státy za to, že eh, nesplnili ty ambiciozní cíle. To znamená, že ve chvíli, kdy vy snížíte ty cíle, tak nebude docházet v podstatě tím eh, k tomu, k tomu trestání členských států, které nesplnili ty cíle. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši připomínku a pan Krombaše, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě uh, účinnost a efektivita kapitálu, i jak to říkal Claude, i v souvislosti s fotovoltaikou. V Belgii hovoříme o 900 kW eh, za 1900 hodin, ale jinde to je 1400 eh, kW. To znamená, že jak vidíte, že tady dochází v podstatě k, tady, tady je 50% eh, rozdíl v efektivitě. Ale abych to dovysvětlil. Máme například tisíc eh, megawatů, ale tady ta, tady ta cena byla třeba 360 a e, já si pamatuju, že lidé, lidé v podstatě vyšli na ulici, protože chtěli protestovat proti 60% navýšení cen energie. A v tuto chvíli v podstatě všechny dotace na zelenou energii v podstatě byly v tuto chvíli škrtnuty nebo radikálně zredukovány. A to je přesně to, proč tady o tom chci hovořit, protože tady hovoříme o těch ambicioznějších cílech, to znamená 27%, někdo říká 30, někdo říká 30% v OZE, 40 nebo 50%. Ale e, tady jsme v podstatě, jako kdybychom byli někde v Istanbulu na trhu a a e, s někým vyjednávali a handrkovali se. Ale o co tady jde? Já prostě chci, abychom tady zcela jasně věděli, jak ten eh, trh bude vypadat, protože samozřejmě každé procento něco stojí a já chci vědět, kolik to bude stát, já chci vědět, jakým způsobem ty naše ambice eh, budou pokryty. Eh, samozřejmě, mojí ambicí je mít byt, který bude mít 500 metrů čtvereční, ale do, nakonec budu mít jenom 100, no tak prostě musíme být realističtější. Takže když Německo mělo 20% cíl u OZE, no tak my můžeme říct, my budeme mít 30. Takže tady máte spoustu příkladů u různých měst, které se jaksi zavázali k tomu, že ty cíle naplní a ty cíle budou ještě vyšší ale na ty národní cíle já moc nevěřím, protože v některých regionech je to tak, a můžu vám to říct z vlastní zkušenosti, v některých regionech je to tak, že ve chvíli, kdy nemáte stanovené žádné závazné cíle, tak prostě čekáte na to, jak se budou chovat ostatní, anebo, eh, anebo prostě neuděláte nic. Takže eh, potřebujeme závazné cíle, potřebujeme a potřebujeme zajistit také investice do obnovitelných zdrojů energie. Děkuji, děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo, tak nevidím někoho. Takže pr- prosím, tady ještě kolega. A, a tak. Já, já, já jsem se hlásil o slovo. <laughs> Já musím začít tím, že řeknu jednu věc, eh, která je následující. Já si myslím, že tady prostě je třeba jednat seriózně. Nejde pouze o to být ambiciozní, musíme být realističtí. A to je přesně to, co se nám velmi často děje, protože my jsme všichni tleskali pařížské dohodě. A ve chvíli, kdy my nebudeme chtít plnit ty pařížské cíle, no tak jsme prostě všichni pokrytci. To znamená, že tady hovoříme o dvou stranách té stejné mince. To znamená, že koordinace těch našich aktivit a koordinace těch našich cílů, ve chvíli, kdy víme, pod co jsme se v Paříži podepsali, no tak prostě musíme se koordinovat a řídit na různých úrovních. Já jsem zpravodaj zprávy o obnovitelných zdrojích. A proto já říkám, že můj základní základní obavou je právě vůbec ta reálnost dosažení cílů. A já bych chtěl, aby ty cíle byly ještě ambicioznější než to, na čem jsme se dohodli v Paříži. A chci, abychom ale jednali koherentně, protože tady obnovitelné zdroje znamenají efektivita a znamenají správné řízení a zpráva. Protože tady v podstatě nám tento návrh nenabízí v podstatě tu závaznost, kterou potřebujeme proto, aby bylo dosaženo těch cílů cílů. Potřebujeme závazné cíle na úrovni všech eh, národních eh, států, protože ve chvíli, kdy nebudou eh, závazné, no tak těžko si budeme, budeme schopni dosáhnout všech cílů v oblasti dekarbonizace. To znamená, že já souhlasím s tím, co navrhuje pan Turmes. Samozřejmě předložím své pozměňovací návrhy a chci ještě říci, mým Cílem je opravdu udělat všechno proto, aby národní státy se zavázaly k těm již dnes stanoveným cílům a aby jich opravdu dosáhly, protože členské státy se musí zavázat k tomu, že splní konkrétní cíle a musí udělat všechno proto, aby bylo dosaženo toho globálního cílu. To znamená, pane Turmese, já souhlasím, ale navrhuji, že musíme jednat koordinovaně tak, abychom posílili jak zprávu, tak nařízení o, o Z a musíme také udělat udělat všechno pro to, aby byla navýšena energetická efektivita. Prosím. Děkuji. A nyní další zpravodaj, pan Karinč, myslím sám za sebe tentokrát. Ano, teď budu mluvit sám za sebe. Klima je určitě důležité téma. A nechci spochybňovat tyto cíle a nutnost jejich naplnění. Ale chci se také postavit za spotřebitele. To by měl být, spotřebitele by měli být eh, středem této politiky a energetické unie. A je to také o nákladech. Hovoříme o řízení, hovoříme o výkaznictví a tady jsem se chtěl připojit k tomu, co říkal Gunnar, že bychom neměli zapomínat také na náklady. Gunnar říká, že hlavní pravidlo by mělo být, když něco přidáme, tak musíme něco ubrat. To je jednoduše zapamatovatelné pravidlo, kterého bychom se asi měli držet. Je celkem inteligentní. Chceme-li zajistit, aby ta zátěž byla nižší, protože nakonec stejně všechno bude platit spotřebitel. A spotřebitel konec konců nás dosadil do těchto funkcí ve volbách. Děkuji. Sedmý zpravodaj energetického balíčku již vstoupil do místnosti, sice ještě nesedí na svém místě, ale jsme tady už všichni, úplná sestava. Dobrá. Nyní dostane slovo Evropská komise. Konec konců je to váš legislativní návrh, tak jako vždy. Slovo má paní ředitelka z generálního ředitelství pro energetiku. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane poslanče Busku. Přeji všem dobrý den. My jsme si vyslechli tuto zajímavou rozpravu a rádi bychom poděkovali zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci. S vaším dovolením bych zmínila pět bodů a kolegové z Generálního ředitelství pro klima tomu dodají více. Jistota a předvídatelnost investic, eh, to je jedním ze středobodů řízení energetické unie. Chceme, aby se zvýšila předvídatelnost na evropské i centrální úrovni. To je hlavní východisko celého balíčku, ale především návrhu o řízení energetické unie. Za druhé jsme se snažili maximálně racionalizovat veškeré povinnosti v oblasti výkaznictví, a to jak na straně energetické, tak klimatické. Během posledních dvou let jsme si prošli veškeré zprávy, které poskytovaly členské státy Evropská komise. Podívali jsme se na ně, zjistili, která se dá seškrtat, která se dá sladit s něčím jiným, případně zkrátit. Z 90 požadavků u energie jsme škrtli více než 20, další jsme buď to sladili, anebo spojili dohromady. těch technických požadavků tam bude velmi málo. My jsme se tedy maximálně snažili racionalizovat plánování a výkaznictví, což snižuje administrativní zátěž třeba u plánu energetické účinnosti a OZE. Například od roku 2020 to bude součástí integrovaného národního plánu a doufáme ve využití synergie. Teď, co se týče národních integrovaných plánů, tak eh, východiskem jsou cíle eh, pro rok 2030 týkající se energetické účinnosti, infrastruktury a OZE. Potřebujeme ambiciozní cíle, máme evropské cíle a máme nastaveno výkaznictví a plánování. Ale Zabýváme se také pěti ostatními aspekty energetické unie. Mluvili jste o infrastruktuře, to také budeme měřit. Energetická chudoba, to je další téma, na které nezapomínáme, protože je důležitou součástí tohoto balíčku a v tomto balíčku máme různá opatření v oblasti nastavení trhu, ale budeme se zabývat touto problematikou i v rámci řízení energetické unie. Klota ostatní také hovořili o nutnosti zapojení zainteresovaných stran. Chceme, aby vlády zapojovaly do této diskuse zainteresované strany, národní parlamenty, průmysl, občanskou společnost a podobně. To už navrhuje včetně konzultací se sousedními zeměmi. Budeme to sledovat, pochopitelně jsme připraveni pomoci členským státům nejenom v rámci konzultací, ale taky při technických přípravách, protože trochu technické práce tam bude. Regionální zpráce, o které hovořil Claude. Už máme k dispozici pozitivní příklady v hodnocení dopadu, třeba v oblasti OZE a nebo nastavení trhu pozitivní příklady toho, že regionální spolupráce vede k úspoře na díky objemu vyššímu. Snažíme se najít ještě další data, která budou poukazovat na výhody regionální spolupráce. Vytvořili jsme řadu skupin na vysoké úrovni, Pimek a Sesek, nezabýváme už se jenom infrastrukturou, ale také energetickou účinností a dalšími aspekty. A snad budeme mít k dispozici více analytických údajů. Teď hospodárnost a financování, to je poslední téma. A byť financování je pochopitelně velmi důležité a právě proto chceme do tohoto balíčku vložit i určité finanční nástroje, třeba inteligentní financování pro inteligentní budovy, ale také máme EFSI k dispozici. A náklady jsme měli na mysli, když jsme připravovali tento návrh o řízení energetické unie. Takže eh, mnohokrát chci říct ještě, že vítáme tuto diskusi a dám jenom slovo kolegovi k tomu, aby doplnil jednu věc. která se týká plánu a strategie. Já myslím, že v tomto návrhu je zcela jasný rozdíl v tom smyslu, že strategie je dlouhodobá, zatímco plán je konkrétní a týká se nadcházejících deseti let. Myslím si, že nechceme být lepší než RVHP v tomto. Navíc eh, nezačínáme od nuly. Slyšel jsem argument jak tady, tak i mimo tuto sněmovnu, že občas nejprve připravíme plány a pak se snažíme je napasovat do strategie. Ve stávajícím nařízení už existuje ustanovení o tom, že členské státy mají připravovat strategie. 11 členských států je má a ostatní je připravují. A ta příprava už se dostala do pokročilé fáze. Takže když říkáme, že v roce 2020 má být k dispozici dlouhodobá strategie, tak to odkazuje k závazkům z pařížské dohody. Říkáme tedy, buďte připraveni i v roce 2020. Plán týkající se energetiky a klimatu je poprvé integrovaný a bude vycházet ze strategií, které byly vytvářeny v posledních letech. Takže tady nezačínáme od nuly jenom abych to dovysvětlil. Děkuji. Děkuji zástupci Evropské komise. Také tady máme zpravodaje pro ACER. Chcete k tomu něco říct, pane kolego Petersne? Ano, děkuji, pane předsedo. Chci omluvit nepřítomnost stínové zpravodajky za ALDE a za Aldety chci říci pár bodů. Za prvé velmi vítáme návrh Evropské komise, který poprvé vytváří povinnost eh, integrovaných klimaticko-energetických plánů. Nový systém řízení energetické unie umožní lepší koordinaci přes hranice a posílí regionální spolupráci. A vítáme také to, že Vzory pro přípravu těchto plánů jsou závazné, což zajistí srovnatelnost. Z pohledu investora jsme chtěli zdůraznit eh, nutnost dlouhodobé perspektivy. Členské státy by měly přípravu těchto plánů považovat také za příležitost pro růst a vytváření pracovních míst. Jasný odkaz ke konkrétním dostupným finančním nástrojům je zde, je zde zásadní. Tento proces řízení bude dobrým základem pro dosažení všech relevantních cílů a proto si myslím, že jak v oblasti energetické účinnosti, tak OZE musíme mít nastaveny referenční hodnoty, tak abychom byli schopni sledovat pokrok členských států při naplňování těch obecných cílů. A v neposlední řadě Povinná účast zainteresovaných stran je pro nás pozitivní prvek, který bychom rádi dále posilovali. Tyto národní plány by totiž neměly psát pouze technokraté, měly by do toho být zapojená, zapojeny obce, tak aby tyto plány byly blíže potřebám regionu, které mají obsluhovat. Takže budeme se těšit na další spolupráci a, a děkuji za slovo. Děkuji. Takže to byla první diskuse. Začali jsme uřízení energetické unie, takže než zpravodaj dostane možnost diskusi zhrnout, tak dám slovo ještě ostatním, kteří chtějí eh, se na něco zeptat. Máme tady konec konců sedm zpravodajů. Zdá se, že nikdo se ale nehlásí. Dobrá, tak dám slovo hned panu zpravodaji Tormasovi. Děkuji pane Korombačovi eh, za to, že tady zmínil ten, eh, ten trh s koberci v Istanbulu. Ano, občas by se zdálo, že stanovování cílu je jako handrkování na takovém trhu s koberci, ale tato situace skončila v roce 2015. Po pařížské dohodě máme mezinárodní závazky. 1,5 stupňů. A to, je do roku, to znamená, že do roku 2050 se musíme dostat na nulu. A příroda ta s váma vyjednávat o ničem nebude. Pokud se dostaneme za bod zvratu, tak se systém začne, tak systém začne bláznit. A pokud nejste spokojeni teď s migrací, tak opravdu vám řeknu, že to, co zažíváme dneska, je úplný odvar toho, co zažijeme, pokud nenaplníme tyto cíle. A proto chci, abychom byli ambiciozní. A co navrhuji? Navrhuji uh, uhlíkové rozpočtování, to je v podstatě jediný způsob, jak vědecky nastavit ty cíle na rok 2030. Máme spoždění, kolegyně a kolegové. Ty cíle nám unikaly deset let. Prostě je to potřeba narozpočtovat, nastavit to na základě toho, kde máme být v roce 2050 a potom to zpětně dopočítat do roku 2030 a zjistit, jaké cíle musíme zvládnout do roku 2030, abychom zvládli ty do roku 2050. Je to o spotřebitelích, bude nás 10 miliard a pokud prostě během pár let pořádně nepřidáme tempo, tak nemáme šanci vyhrát. Ano, dělali jsme chybu. Ve Španělsku to bylo 450 euro za megawatt hodinu. V Bulharsku to bylo 360 euro. Já vím, že to vytvořilo špatný dojem. Ale na druhou stranu, minulý týden jsme měli výběrové řízení ve Francii a tam už to bylo za 55, a v Dánsku také za 55. Obnovitelné zdroje energie byly drahé, bývaly drahé, teď jsou levné. Pokud budeme schopni nastavit správně kapitálové náklady. V tuto chvíli třeba jaderná energetika, ta nová, je dva a půlkrát dražší když to srovnáme s těmi francouzskými. Ne, ještě ne. Já mám také ještě minutu na, na ukončení, ne? A to jsem chtěl říct si Evropské komisi. Potřebujeme teď návrhy. Kde máme návrhy komise o rozpočtu po roku 2020? Pan Monty a jeho myšlenka o vlastních zdrojích na to musí být napojena. Máme tady dva velké problémy. Za prvé, ta transformace musí být spravedlivá. Potřebujeme řešení pro lidi z, u, s těžebních oblastí. Ano, uhlí skončilo, ale potřebujeme to řešit. Navíc, co se týče energetické chudoby, prostě chudoba je chudoba. Musíme proto najít obecné řešení. S tímto energetickým valíčkem eh, pan předseda přerušil. A teď se dostáváme k harmonogramu. Návrh zprávy bude prezentován 21. a 22. června roku 2017. Potom 27. června je termín pro pozněvací návrhy, takže vidíte, že tady nemáme příliš mnoho času. A pozněvací návrhy budou probírány 4. září. Tolik tedy pořad jednání a hlasování v ITRE bude v říjnu 11. a 12. Dalším bodem na pořadu jednání také tento balíček, a to energetická účinnost. Naším zpravodajem je pan Adam Girek. Uh, well, the, the presentation... Ta prezentace je úplně stejná. Jedná se o druhý velice důležitý předmět v našem energetickém balíčku. Víte, že je to také třetí pilíř energetické eh, unie. Energetická účinnost je třetím pilířem. Je to velice důležité téma. Eh, pane kolego Gierku, můžete zahájit svou prezentaci. Děkuji mnohokrát, pane Děkuji, pane předsedo. Východiska Evropské komise obsažené v tomto návrhu na novelizaci směrnice z roku 2012 nejsou správná. Týkají se povinnosti úspory energie a ne energetické účinnosti. Ano, je pravda, že zvýšení energetické účinnosti povede k energetickým úsporám, ale úspory třeba na trhu nevždy vznikají na základě zvýšení účinnosti. Máme různé druhy primární energie, které vyplývají z obnovitelných či neobnovitelných zdrojů. Ta prvotní energie by měla být považována za kumulovanou primární energii, tedy beruc v úvahu i energii, která je potřebná k eh, zajištění dostupu tomuto zdroji. Protože v podstatě třeba to uhlí, to by se nemělo počítat jenom jako ten kus uhlí, ale veškerá energie, která je vložena do jeho těžby a zpracování. A je pravda, že třeba získání paliva pro, pro jaderné elektrárny je neekologické a drahé. Potom máme spotřebovanou energii tu energii druhotnou, tu, která se dostane ke spotřebiteli a je spotřebována. Jaký by tedy měl být cíl? Podle mě by cíl měl být nastavený takto, že by se minimalizovalo využití neobnovitelných zdrojů primární energie, a to na základě ekologických omezení. A měli bychom všechno počítat kumulovaně ve smyslu analýzy přes celý životní cyklus. Tato směrnice eh, nedostatečně dobře eh, řeší otázku úspora účinnosti, protože dává výběr mezi první, prvotní a druhotnou energií. A tím pádem to máme spočítáno špatně, protože redukce koncové energie nemusí vést ke snížení čerpání neobnovitelných zdrojů energie. Cílem této směrnice by mělo být snížení kumulovaného využívání neobnovitelných zdrojů primární energie. Například konvenční energie v elektrické síti by měla být odpočítána od prv, primární energie. Obnovitelná energie by měla být odpočítána od prvotní zdrojů energie, ale zároveň tak musíme vzít v úvahu energii, kterou potřebujeme vytvořit jakožto rezervu, a to buď akumulací, anebo eh, nebo tradičními zdroji pro případ výkyvu dodávky obnovitelné energie. Evropská komise se chce zaměřit na konečnou etapu, tedy převodu této energie na maloobchodní trh a tím vlastně obchází problematiku a, eh, účinnosti a spíše se to týká úspory energie spotřebiteli, tedy až té konečné energie. A u elektrické energie eh, to má také dopad na HDP na hlavu. A může to vést eh, k vzniku energetické chudoby. Členské státy Evropské unie, když se podíváme na spotřebu energie na hlavu, a podle HDP na hlavu rozdělit na tři skupiny. Za prvé ty, které konzumují zhruba 3000 kWh na hlavu a za rok, ty, které spotřebovaly 5 až 6 tisíce kWh a ty, které spotřebovávají více, některé dokonce 7 až 8 kWh na hlavu. Samozřejmě HDP na hlavu roste s lineárně tak jako vzrůst energie, e, využívání energie. Otázka ale je, jestli můžeme počítat energetickou účinnost jako snižování spotřeby nejprve o 20% do roku 2020 a následně o 30% do roku 2030. A někteří dokonce říkají 40% do roku 2030. Tedy ve srovnání s referenčním rokem, pochopitelně. A tady vzniká otázka, jak tato nová směrnice o energetické účinnosti má být zapojena s opatřeními, které vznikají na základě nové energie ETS, jak to má být propojeno s povolenkami na prodávání emisí. A jestli EU ETS bude podporovat nárůst té nejlepší účinnosti a to tedy účinnější využívání prvotní energie? Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji i za vaší definici energetické účinnosti a e, účinnosti e, využívání primárních energetických zdrojů. A nyní zahájíme debatu. Pan e, Píper za EPP. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsme právě slyšeli eh, od pana eh, kolegy Tomase, že se blíží konec světa, tak chci připomenout, že Evropská unie eh, ve všech ekologických oblastech je jedničkou světovou, co se týče úspor energií, OZE, redukce CO2 jsme skutečným vzorem. Takovým vzorem, že směrnici směrnice, která platí teprve od eh, roku 2014 jsme již splnili v roce 2014 těch minus 20 Vyplývá z toho ale také, že eh, ty eh, závazné cíle, které si klademe již celá desetiletí, nejsou ničím jiným než pohledem do křišťálové koule, protože kdo ví, jaká inovace teď přijde. Elektromobily jistě přijdou rychleji, než si myslíme. Víme ale také, jaké krize zuří v některých, eh, v některých eh, eh, částech Evropy a proto je potřeba dosáhnout i cílů úspory. Takže co se týče té argumentace 20-30 tomu se připojuji. Můžeme ty cíle považovat za indikativní a vždy je přizpůsobovat každé dva roky. A co se týče 0,5, ten závazek, to by nemělo platit jaksi rigidně Eh, revize by měla být spojena vždy s nastavením nových cílů. Eh, k tomu jsme také proto, aby v článku 7 jsme byli flexibilnější, aby eh, byly možné vlastně ještě alternativně provádět ty výpočty, protože ty možnosti, které tam jsou nabídnuty, nestačí. Abychom také spravedlivě registrovali investice do úspor energie. A myslím, že tak složité to všechno není. Mohli bychom se zaměřit na ty tři články, které navrhla komise a neměli bychom eh, jako parlament zde otevírat všechny články, jako někdo, kdo ví všechno nejlíp a potom eh, vlastně se na celou práci eh, vrhnout ex post, když už nebude dost času. V mé zprávě 40 navržených, nebo jak jsem, jak jsem četl, to by ten systém eh, zcela eh, zničilo, my bychom ty povolenky zase museli stáhnout trhu, zasahovat do eh, hospodářské soutěže, neboli co se týče té debaty, debaty ohledně energetické účinnosti, to bude skutečně napínavá a já se na ní velmi těším. Děkuji. Děkuji, pane kolego paní Fan Bosil. Děkuji. Eh, já jsem potěšena, že mohou být eh, stínovou zpravodajkou, co se týče eh, energetické účinnosti a jsem také ráda, že, energie oprav- že komise opravdu chápe, že energetická účinnost je prvořadou zásadou. Je propojená i s myšlenkou energetické unie. Mám ale některé výhrady k návrhu komise. Ta první se týká cíle energetické účinnosti 30 na evropské úrovni. Ptám se. Jakým způsobem těchto 30 bude alokováno nebo distribuováno v rámci členských států? Komise hovoří o 400 tisíc Eh, pracovních příležitostech navíc, ale kde vzniknou tyto pracovní příležitostech. A co se týče cílů a podrobností ohledně těchto cílů, já podporuji tuto vizi a ve Flandrech eh, tuto vizi zvláště podporujeme, ale rádi bychom se dozvěděli o něco víc, co se týče hodnocení dopadu v jednotlivých členských státech, ještě předtím, než se rozhodneme pro nějaké konkrétní procento. Těch 27% to si myslím, že je dobré, to bylo eh, nastaveno již v roce 2014. Je tedy potřeba situaci zhodnotit, než se rozhodneme pro konkrétní eh, cíl. A potom se musíme ptát na udržitelnost a dlouhodobé dopady. Je tady ta myšlenka 1,5 eh, každý rok. Myslím, že je velmi ambiciozní. Zajímalo by mě, jak do toho vstoupí nová měření a e, také e, platební motivace a také myšlenka využívání energie, jak ta se bude distribuovat v čase. A pak bych stála o, o něco více informací o určitých záležitostech, ale co se týče energetické účinnosti, ta se bude asi muset naplňovat pomocí takového disproporčního přístupu. A tomu je třeba se vyhnout. My potřebujeme jasná pravidla, eh, my musíme rozlišovat mezi důležitým a méně důležitým. A důležité je také vzít v úvahu cíle řízení energetické unie a především ty musíme naplnit. A z toho hlediska nemá smysl uvalovat nějaké závazky na členské státy. Já už brzy skončím ale na rok 2018 tam byl nějaký energetický plán a již teď mluvíme o cílech. Takže již teď eh, předjímáme, jak mají členské státy naložit v roce 2018 energetickými plány. A to je, myslím, předčasné, ale jinak se velice těším na diskusi. Děkuji. Já prosím o stručnost. Eh, I když je to těžké, já tomu rozumím. Pan Turmes za zelené míst, místo ja, pana Javara. Ano, ten tady není, takže budu hovořit místo něj. Eh, všichni ti, kteří nechtějí eh, eh, narušit jistotu investic zavedením nějaké jaksi klauzule pro ukončení těchto opatření v roce 2030, to je strašně zajímavé. Jak jsme naložili s poslední směrnicí o energetické účinnosti, tam jsem také byl zpravodaj. My jsme vytvořili eh, trhy pro energetickou účinnost. Eh, to nejhorší, co můžete investorovi udělat, je, když mu řeknete, že mu tady nabízíte trh, ale že ten trh skončí za deset let a nikdo neví, co s ním bude potom. Jednou z analýz, které komise eh, připravila a byl to také důvod, proč nepřipustila ukončení těch opatření, je ten, že pak, když chceme dostat investice do tohoto trhu, tak nesmíme ten trh nějakým způsobem ukončovat. A to je potřeba lidem vysvětlit. Já to také mohu říci. Když eh, se podíváte na akční plán Německa, vaší kancléřky, a kancelářka a všichni poslanci teď odsouhlasili eh, plán na ochranu klimatu. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že i po roce 2030 bude potřeba opravdu energetická účinnost. Já jsem byl tento týden eh, eh, účasten na zasedání agentury pro energetickou účinnost. Všichni ti, kteří studují ty scénáře a vlastně říkají, že je to velice důležité, tak vidí a říkají, že v té energetické účinnosti budou, se bude muset pokračovat i po roce 2030. Včera francouzská vláda to také potvrdila. A i za rok 2030. Jinak eh, vlastně eh, se ukončí veškerá debata o ochraně klimatu i o energetické účinnosti jestli eh, nenaplánujeme energetickou účinnost dlouhodobě. A ty trhy, které s velikou trpělivostí a s velikými náklady jsme vybudovali, nesmíme teď znejistit tím, že bychom teď zase zavedli sunset clause neboli doložku o ukončení opatření. Děkuji. Pan Benito Ziluaga za GUE. Díky. Dobrý den, děkuji pane předsedo ono, když eh, chceme být eh, šampiony, no tak těžko asi jimi budeme, když se nám nepodaří nějakým způsobem eh, zabránit tomu totálnímu kolapsu, za který teď lobuje Donald Trump. To znamená, musíme udělat všechno pro to, abychom byli schopni vytvářet nová pracovní místa, abychom také navýšili energetickou efektivnost a také využili tuto energetickou transformaci pro dobro společnosti. Proto musíme udělat všechno pro to, abychom bojovali za cíl 40% do roku 2030, protože každé procento opravdu vytváří da, dalekosáhlé zisky a velký prospěch. Když se podíváme na hodnocení dopadu Evropské komise, a e, rozšíříme trošičku tu definici toho takzvaného prospěchu a nebudeme se pouze soustředit na náklady, na náklady tak když bychom cíl navýšili na 40%, tak by to znamenalo, že bychom o 29% v podstatě snížili ještě e, spotřebu plynu. To znamená, že by došlo opravdu ke zcela zásadnímu zlepšení kvality ovzduší. Je třeba se podívat na energetickou účinnost jako na něco, co nám pomůže změnit naše cíle v dlouhodobé perspektivě. A musíme ale samozřejmě také se podívat na tu nutnost a nezbytnost těch, eh, té závaznosti těch cílů, protože ty musí být závazné, pokud chceme zajistit dobrou zprávu a řízení. A co se týče článku 7, což bude jeden z těch nejdůležitějších článků pro celou tuto debatu, tak se říci, tady existuje zcela zásadní rozdíl mezi eh, flexibilitou a těmi právními mezerami. A proto, abychom zajistili koherentnost, platnost této směrnice, tak musíme opravdu všechny tyto mezery nějakým způsobem vyplnit, tak aby nikdo tuto, toto nařízení, tuto směrnici nemohl obcházet. To znamená, že to jsou přesně tyto mezery, eh, které v podstatě eh, v tuto tuto chvíli i, i v podstatě stojí za eh, selháním eh, celého systému ETS, tak to jsou přesně ty věci, na které se musíme podívat. Pan Tamburáno za EFDD. Děkuji, pane, před, děkuji, pane předsedo. My tady hovoříme o tom, že je potřeba propagovat energetickou účinnost, že je to zcela zásadní, pakliže se, eh, se Evropská unie má zbavit závislosti na fosilních palivech. A pakliže toto neučiníme, mohou vzniknout, vzniknout nejenom ekologické, ale i sociální problémy. Nabízejí se tady eh, příležitosti napříč oblastmi. Eh, kdybychom zde Kdybychom zde zmeškali vlak, bylo by to velice neodpovědné. Je tedy velice důležité, abychom si ten eh, cíl 40 rozdělili do různých závazných vnitrostátních cílů. Také si myslím, že je třeba se vyhnout, aby členské státy směly třeba vyloučit odvětví dopravy z těch eh, finálních výpočtů naplňování 1,5 eh, toho energetického cíle a zároveň členské státy mají možnost si napočítat, eh, si započítat úspory, kterých je dosaženo podvětví dopravy a ty představují asi 30 finální spotřeby energie. To si myslím, že by nebyl rozumný přístup. Dále je naprosto zásadní, abychom 7 eh, změnili na 8. Tam, kde je možné, co se týče úspor energie v budovách, pak, když mají eh, nainstalované systémy OZE nějakým způsobem zvlášť započítat. To by, to by bylo chyba, protože energetická účinnost představuje motivaci pro využívání OZE, i když by byly OZE používány neefektivně. Často eh, se říká, že solární panely vyrobí energii, která je pak eh, vyplýtvána. Myslím, že eh, různí mazaní lidé to počítají různým mazaným způsobem v Itálii. Ku příkladu taková opatření se někdy započítávají jako energetické úspory. To není možné. V článku 10a bychom měli něco udělat s, přenosit, s přenositelností uživatelských údajů na jejich agregace. Pan Schaffhauser e, za ENF. Oui, président. Děkuji. Budu se asi opakovat, ale přesto chci ukázat dopady voluntaristické politiky. Řekněme, že země má 4% účet za energii a chce, tedy z HDP, a chce ušetřit 23%. Eh, to by představovalo zhruba 1%, které se získá tím, že tedy to sníží o 23%. A abychom ušetřili 1% HDP, tak budeme muset investovat s desetiletou návratností 10% HDP, což znamená, že v Evropské unii, v eurozóně, bude potřeba investovat 10 tisíc miliard, abychom získali tisíc miliard zpátky. To je ta voluntaristická politika, ambiciozních cílů. Máme tady nastavený cíl, cíl by ale měl vycházet z skutečné politiky. Tady neměli bychom mít nové cíle bez prostředků. Jinak to nebude možné. Centrální banka za milion 400 uh, eh, miliard nakupuje veřejný dluh, proč místo toho neinvestuje do reálné ekonomiky? Takovýto cíl by transformoval ekonomiku, představovalo by to zhruba 3 miliony pracovních míst navíc a navíc by Evropa naplnila i cíle trvale udržitelného rozvoje. Děkuji, děkuji kolego. A máme zde ještě dva zpravodaje na seznamu. Pan Blanco López, který je zodpovědný za obnovitelné zdroje. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou jsem se přihlásila o slovo Nejladnější, nejčistší a nejbezpečnější energie je přesně ta energie, která se nevyužívá a to je přesně to, co je také v návrhu komise proto, abychom byli schopni navýšit energetickou účinnost, no tak musíme samozřejmě také snížit tu energii, kterou potřebujeme proto, abychom vyrobili to, ty stejné statky. To také navýší naší konkurenceschopnost a sníží množství emisí. To znamená, že tady chci říct, že většina takovýchto opatření je velmi zisková z ekonomického úhlu pohledu. Jak jsem již řekl, nejčistější a nejlevnější energie jsou opravdu ty obnovitelné. Proto ale, aby tyto energie byly využívány, potřebujeme také politickou vůli. A proto potřebujeme udělat všechno proto, abychom si uvědomili, že 30% cíl je Eh, velmi spochybnitelný v souvislosti s ambiciozností a reálností. To znamená, že, jak jsem již říkal, musíme se držet toho, k čemu jsme se zavázali v rámci pařížské dohody a musíme dělat všechno pro to, aby se nám podařilo opravdu navýšit ještě kvotu zásob energie, které pocházejí z obnovitelných zdrojů. To znamená, že i v souvislosti s tímto návrhem řízení chci říci, že bych navrhoval, abychom lépe skoordinovali všechny naše snahy a všechny naše úsilí v oblasti dekarbonizace. Děkuji. Dalším zpravodem je pan Zanonato, který je zodpovědný za připravenost eh, v souvislosti s možnými riziky. Ano, myslím si, že je všem jasné, a hovořil o tom už zpravodaj přede mnou, že Samozřejmě energetická úspora a energetická účinnost jsou zcela zásadní věci pro konkurenceschopnost, pro vytvoření pracovních míst a také pro energetickou bezpečnost. A zároveň jsou to klíčové prvky pro boj s energetickou chudobou a to tedy musí tvořit tedy základ našeho úsilí. Co se týče 30%, já si myslím, že to je nedostatečný cíl. Já si myslím, že tady potřebujeme rozumnější cíl. Tím rozumnějším cílem je je 40%, protože tady hovoříme asi o 50 milionech lidí v Evropě, kteří jsou opravdu ohroženi co se týče eh, energií. Eh, týká se to hlavně jižní a východní Evropy. Možná, že v některých částech je eh, to množství eh, ohroženého obyvatelstva opravdu ještě větší. Proto musíme udělat všechno pro to, aby v první a poslední řadě došlo ke snížení spotřeby energie. Ale je tady ještě spousta eh, prvků, které chci zmínit, eh, které mě opravdu neuspokojí. Co se týče definice, definice energetické chudoby, tak ta je tady zcela nedostatečná. Je třeba se tady soustředit také na to, co musí obsahovat národní plány pro energetickou úsporu, protože tady máme samozřejmě spoustu překážek pro investice do energetické účinnosti, což jsou překážky, kterým je třeba se vyhnout. Díky, pane Nika, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče energetické účinnosti, tak se ještě jednou zdůraznit jednu věc, kterou jsem předtím zmínil. Je třeba, abychom si uvědomili, že ty ztráty, eh, které, ke kterým dochází mm, vlastně v tom období mezi výrobou a eh, dodáním koncovému zákazníku, jsou od 15 až 50 ale chci říci, že i ty ztráty platíme. I ty ztráty jsou eh, na těch konečných fakturách a vyúčtováním, ale samozřejmě ne všichni, všichni jsou ve stejné situaci. To znamená, že někdo za to platí třikrát více a někdo méně. To znamená, že proto, aby se nám podařilo snížit tyto ztráty v distribuční soustavě při přepravě této energie, tak to musíme něco udělat. Tady hovoříme samozřejmě také o eh, vysokém a středním a nízkém eh, napětí, o transformátorech. To znamená, že první řadě musíme samozřejmě spotřebovat méně základních primárních surovin, proto abychom eh, vygenerovali energii. My v eh, Rumunsku máme transformátory, které už mají 60 let. Co asi mohou vytvořit, když mají 60 let? Kolik energie můžou do té distribuční soustavy vůbec eh, dodat? To znamená, že i, i všichni, všichni se můžou vylepšit. Někdo, i v Německu se může investovat eh, více do, vysoko, eh, do sítí vysokého napětí. Všude se můžete zlepšit. Eh, v, tom, v, tom druhé, v té druhé směrnici o energetickém trhu v podstatě se tam píše o tom, že kdokoliv si může dát doma na střechu solární panel a může v podstatě kontroloval, kontrolovat stoprocentně svou spotřebu energie. To znamená, že když když vlastně svítí sluníčko, no tak v podstatě si každý vy, eh, vy, generuje dostatečnou energii sám pro sebe a zároveň může poda, dodat ještě energii do sítě, takže je to vlastně situace win-win, ve které vych, vyhrávají úplně všichni ale chci říci, že komise nám pořád ještě nevysvětlila, proč tady ty rozdíly v cenách jsou 1 až 9, nebo v podstatě to rozpětí je mezi jednou, jedničkou a devítkou. Ale proč, proč, proč, tak prosím vás, ať nám komise odpoví, odpoví na to, proč ty cenové rozdíly jsou tak markantní. Děkuji mnohokrát. Chci se připojit k tomu, co říkala komise a obrátím se na nás všechny. Nám tady chybí koherentnost. A to z toho důvodu, že když je někdo um, posedlý náklady, tak chci říci, že ta faktura za elektriku představuje 400 milionů euro a je to náklad jak pro obce, tak je to také náklad pro podniky, které už desítky let do této oblasti příliš neinvestují. Říkám, že tato politika není koherentní v tom smyslu. Někteří si vzpomínají na COP21 v Paříži a obracím se také na Evropskou komisi, protože si myslím, že stanovila daleko nižší a daleko nižší cíle než u ETS. Chci připomenout, že pokud bude ETS zadarmo, tak se nebude do toho investovat a to je jasné. Mezinárodní energetická agentura říká, že pokud chceme dosáhnout těchto cílů, tak budeme muset mít 190 eh, dolarů za tunu CO2. A kromě toho také budeme muset o 2,5 mezi roky 2014 a 2050 zvyšovat elektronickou účinnost. Takže chci jenom říct, že je potřeba, abychom veškeré legislativní návrhy měli v souladu. Eh, Madame Griffin. Děkuji, paní Griffin. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kolegové, už eh, dříve říkali, že jsme opravdu na špici, co se týče těch států, kteří se chtějí popasovat s klimatickými změnami, ale chceme-li být i nadále na špici, tak s tím musíme něco udělat. A observatoř, která se zabývá otázkou eh, energetické chudoby, začala pracovat a musíme v podstatě se věnovat tomu, co už bylo zmíněno. Musíme se zaměřit na interkonektivitu a musíme to zapracovat eh, do toho balíčku. A co se týče energetické účinnosti, tak opravdu to je tím prvním palivem, eh, protože máme samozřejmě i mezi námi lidi, kteří žijí ve velmi energeticky neúčinných eh, budovách a domech a těm právě musíme opravdu pomáhat. To znamená, že tady potřebujeme opravdu dlouhodobou eh, perspektivu a jistotu tak, abychom věděli, že můžeme přitáhnout soukromé investice. Potřebujeme závazné cíle, jak už říkali moji kolegové, závazné cíle ve výši 4 30 eh, Co se týče eh, těch 27 tak tady možná u, tedy uh, hovoříme o, 285 milionech tonách fosilního paliva. Ale samozřejmě chci říci, že ve chvíli, kdybychom navýšili ten cíl, kdybychom byli ambicioznější, tak by tady k těm úsporám docházelo do daleko vyšší míry. Děkuji, děkuji pan Rol jenom jedno krátké doplnění, protože pokud budeme stále navyšovat cíle energetické efektivity, tak si musíme také položit tu otázku, podaří se to členským státům, kdo to všechno zaplatí, protože v některých státech v podstatě eh, tyto cíle splněny nebudou a pokud to bude nereálné, no tak eh, to ani nemá smysl takto nastavovat. A co se týče té energetické chudoby, eh, v tuto chvíli v podstatě máme už ty signály, že vlastně ve chvíli, kdy chceme v podstatě navýšit energetickou účinnost budov, tak to vede k tomu, že vlastně nová výstavba, či v podstatě rekonstrukce jsou stále dražší a dražší, to znamená, že i jaksi přístup k novému bydlení je daleko dražší a dražší. To znamená, že my vlastně takto dobře míněným opatřením vlastně dosáhneme úplně toho opaku. To znamená, že lidé si v podstatě už nebudou moci dovolit stavět dobře izolované domy. To znamená, jenom ti nejbohatší si budou moci ty nejlépe, nejúčinnější domy postavit. To znamená, že to bude úplně proti té původní myšlence licence. Uh, thank you. I think energy efficiency is in... Děkuji. Já myslím, že energetická účinnost je asi ten nejlépe dosažitelný cíl. Především je potřeba, aby lidé o tom více věděli, abychom zvýšili povědomí o tom, jak můžou zvýšit energetickou účinnost u sebe sami. Protože v podstatě všechno se dá zefektivnit. Už jenom to, že se třeba zavírají dveře, že se sníží teplota v místnosti a podobně. Nebo také ta klasifikace energetické účinnosti u elektrických zařízení. Tam prostě by mělo být vidět, co je nejúčinnější. Aby vybírali podle toho, co je nejúčinnější a nejúspornější a ne co vypadá nejlíp a co má nejlepší značku. A teď, co se týče budov, tady je potřeba se zabývat eh, otázkou dalšího profesionálního vzdělávání ve stavebním průmyslu. Technika se strašně posunula ku předu a lidé potřebují se o těchto věcech něco dozvědět. Pokud totiž sami stavební dělníci nejsou dostatečně kvalifikovaní, a neznají nové technologie, tak budou lidem prodávat věci, které už jsou zastaralé, které nejsou nejefektivnější. Takže v této oblasti můžeme opravdu udělat hodně, ale je potřeba se postarat o další profesionální vzdělávání ve stavebním průmyslu a znalost občanů. Pan Korumbaček, prosím. Děkuji. Především bych chtěl velmi podpořit pana profesora Gierka v jeho přístupu, takže bychom se soustředovali nejenom na spotřebu, ale také na výrobu, přenos a distribuční soustavu, protože ztráty v těchto třech úrovních jsou daleko vyšší než u spotřeby. Ano, samozřejmě potřeba se zabývat i spotřebou, ale v těchto prvních třech fázích máme daleko větší problémy. To bych chtěl velmi podpořit. A ještě jeden příklad toho, že pro energetickou účinnost je důležité vědět, kde vyrábíte elektřinu a teplo. V 90. letech ve Vídni přestala fungovat velmi tedy hezká a scénická elektrárna a uvažovali, co s ní. Nakonec se rozhodli, že ji tam nechají a že tu spalovnu tam nechají, že bude fungovat, protože e, se má odpad zpracovávat tam, kde vzniká. Takže v podstatě udělali to, že ta spalovna je tam a to teplo se e, nepřevádí 40 km, ale spotřebá se v budovách, které jsou kolem. To byl příklad energetické účinnosti z doby před 20 letech. Je tedy potřeba použít všechno, všechno to, co jsme vyrobili, pokud možno na místě, tak abychom neměli distribuční ztráty. A proto jsem chtěl podpořit to, co říkal profesor Gerek. Pan Paul Rubik, prosím. Děkuji, pane předsedo. energetická účinnost je důležitým eh, tématem. I v dopravě hovoříme o, eh, o, eh, benzínu, naftě a tak dále a elektřině, jestli je z uhlí nebo z nějakého hnoje a tak dále. To všechno je důležité a my se snažíme o prosazování kontinuálního zlepšení. Kdykoliv se ve městě Eh, stěhuje kolona aut a nákladáků eh, od jedné červené k druhé, tak eh, dochází k obrovskému znečišťování jemnými prachovými částicemi. Do vzduchu se vypouští, vypouští jedu a proto je nesmírně důležitá konstrukce těch prachových filtrů, pro aby bylo možné zajistit eh, bezpečné projíždění konstantní rychlostí eh, v eh, městy. Proto se také musíme snažit o energetickou účinnost. Děkuji a za Evropskou komisi paní Versdorfer, ředitelka DG Energetika. Děkuji a děkuji také za velice zajímavou debatu. Zvláště děkuji panu zpravodaji Gerekovi. Zopakuji několik eh, bodů a na, a na další zodpovím. Za druhé, eh, v revizi eh, navrhujeme závazný cíl 50 na základě toho současného indikativního cíle 27 To je jasný mandát, který jsme dostali v roce 2014 od Evropské rady. Pan Gierek řekl, že je ještě prostor pro účinnost na straně dodávky, ale také velký prostor pro energetickou účinnost na straně poptávky. A z našich důkazů vyplývá, že existuje pozitivní vztah mezi energetickou účinností a HDP. A rovněž bychom se měli snažit o úspory i z OZE. To není nekonečné, ale je to možné. Takže jak na straně výroby, tak na straně spotřeby je ještě dost prostoru pro energetickou účinnost a měli bychom na ní pracovat. Co se týče různých kritérií a pozitivního aspektu, který jsme analyzovali do hloubky, co se týče cíle 30 který, jak podtrhuji, je nákladově nejúčinnější variantou, my v hodnocení dopadu píšeme, že by to při, eh, vytvořilo asi 400 tisíc nových pracovních příležitostí. Tady se někdo ptal, v kterých odvětvích. Většina by byla v odvětví eh, stavebnictví, kde je mnoho eh, malých a středních podniků v celé Evropě, ale i eh, v odvětví high-tech. A my jsme parlamentu Eh, poslali a můžeme poslat znovu čísla, která jsou rozpočítaná na jednotlivé členské státy, což nebylo součástí eh, zveřejněného hodnocení dopadů, ale parlamentu jsme to předali a jistě to rádi znovu předáme, aby eh, jste věděli, co se děje na vnitrostatní úrovni. Víme, že ten 30% cíl by uspořil dovoz na 70 miliard, co se týče paliv. Podle naší analýzy by to přispělo ekonomiky a představuje to pozitivní nárůst 0,4 HDP. Co se týče článku 7, my se také domníváme, že ten článek 7 by i nadále měl v roce 2030 eh, pokračovat v úsporách energie a odstraněním toho závěrečného článku. My jsme v té současné eh, směrnici měli konec nastavený na rok 2020, ale chceme pokračovat. My ten článek 7 eh, na několika místech zjednodušíme, ale jak zde také zaznělo, my také vypracujeme revizní doložku a tu jak bylo navrženo už v roce 2008. Pak zde byla konkrétní otázka k článku 7 odstavec 2. Neoslabí to podporu pro energetickou účinnost, ale zachová to hodnotu energetické účinnosti a přispěje to k podpoře OZE. Obecně chci zdůraznit a jsem velice vděčná, že jsou zde i další zpravodajové, zvláště co se týče směrnice Eh, pro OZE a i dalších. Existuje mnoho synergií mezi energetickou účinností a OZE a my se to snažíme podchytit jak eh, v té směrnice, tak v revizi směrnice pro OZE. A ještě další bod byl zdůrazněn, ten se týkal energetické chudoby. Já naprosto souhlasím s tím, že energetická účinnost může v tomto Eh, eh, oboru na pomoci nebo v této oblasti eh, pomoci. My máme dobré příklady z kofinancování ze strany strukturálních fondů na sociální bydlení a existují i další podobné příklady. Co se týče definice energetické chudoby, to je propojeno s, se směrnicí o elektřině, kde navrhujeme aby členské státy vypracovaly svou vlastní definici energetické eh, chudoby, abychom je mohli v budoucnu lépe porovnávat. Také zde zaznělo, že jsme již se rozhodli založit observatoř energetické chudoby, abychom mohli lépe sledovat údaje a vývoj v oblasti energetické chudoby a mimochodem ten balíček z 30. listopadu také obsahoval zprávu o ceně a nákladech energie a zde vidíme, že domácnosti s nízkými příjmy a podíl energetických nákladů pro tyto domácnosti od roku 2010 a 2012 eh, stoupal, neboli to bohužel potvrzuje, že ty chudší domácnost platí za energii eh, o něco více v uplynulých letech. Eh, takže to zde zaznělo mnohokrát. A poslední bod z mé strany, a to odpověď na otázku pana poslance Niky my rádi eh, v budoucnu poskytneme odpověď na vaši otázku. Děkuji vám za kvalitní debatu a velice rádi budeme v této debatě mezi parlamentem a komisí pokračovat. Děkuji vám. Vy jste hovořila o eh, efektivitě i v budovách. My máme ještě zvláštní samostatné nařízení v tomto směru a kolega Benson je v tomto směru zpravodajem a bude to téma naší debaty ve výboru, co se týče tohoto energetického balíčku eh, příště, až budeme hovořit konkrétně o eh, efektivitě na straně koncových uživatelů. Teď se ještě obecně eh, bavíme o energetické účinnosti a poslední poznámky tady pana zpravodaje Gereka. Děkuji mnohokrát. Já jsem měl z té diskuse pocit, že ve spoustě věcí si nerozumíme. Například, já jsem od samého začátku říkal, že musíme hledat možnost efektivity a účinnosti tam, kde máme největší ztráty. A to generace energie a distribuce energie. To jsou hlavní zdroje nedostatku účinnosti. Když se třeba podíváme průměrně na konverzi primární energie do energie elektrické, tak uvidíme, že účinnost je někde na 40%. Čili tam už tratíme 60% energie. To je přece veliké, eh, veliký zdroj možnosti navýšení účinnosti. Stejně tak jako eh, stejně totež můžeme říci o bydlení. <clears throat> Tady máme účinnost zhruba 60%, a navíc je to rychle napravitelný, nepravitelné. Já nesouhlasím s tím, že stačí bod 7. Když už máme tu příležitost a diskutujeme na toto téma, je potřeba opravit tu směrnici z roku 2012. A to takovým způsobem, aby všechny země viděly, jak mají zlepšit svou energetickou situaci. A to vůbec nevylučuje tu možnost těch 40%, možná i více procent úspor. Pokud najdeme technologie zvýšení energetické účinnosti, třeba v tepelných elektrárnách, tak se to povede. Nevím, jestli víte, kolegyně a kolegové, že třeba v atomových elektrárnách máme účinnost někde na 35-30%, zatímco u uhlí už jsme dospěli na 45%. 50% je největší efektivita a e, vodní elektrárny ty mají účinnost 90%. A s tím musíme počítat, protože tady jsou vlastně ztráty zdrojů, které čerpáme z životního prostředí. A v této souvislosti jsem chtěl na vás apelovat, stínoví zpravodajové, abychom rozšířili tu no, rozsah této záležitosti a zamysleli se třeba i nad definicemi z návrhu z roku 2012, protože prostě vědecky ty definice jsou špatně naformulované. Takže já myslím, že i do těchto zdrojů je potřeba sáhnout. Tak si představuji tuto práci. Nárůst energetické účinnosti do té míry bude vyžadovat vysoké investice. To je jasné. A v tomto souhlasím s kolegy, kteří hovořili o penězích. No to je Pravda prostě. Ano, máme nástroje. Je potřeba říct, kde ty nástroje potřeba využít. Děkuji. Také děkuji. Já myslím, že je dobře, že jste v, ve své analýze odlišil tu energetickou účinnost při konečném využití. Tady máme konkrétní případ budov třeba. K tomu máme zvláštní směrnici. Ta směrnice, o které vy mluvíte, o které hovoříme teď, se zabývá jinými záležitostmi spojenými eh, s konečným využíváním energie. A vy zdůrazňujete, že vlastně už při výrobě energie a při uh, distribuci energie tratíme hodně sil a vlastně té samotné energie. A to jsou tři prvky, ze kterých bychom měli vytvořit takový obecný balíček energetické účinnosti. Budovy řešíme zvlášť, na to můžeme teď zapomenout. Ale tady si myslím, že to je opravdu správný přístup. Evropská komise, paní ředitelka, se snažila odpovědět na tuto otázku. Řekla, že se prostě na to bude muset dále pracovat, Otázka je, do jaké míry vůbec můžeme ingerovat do samotného průmyslu a do technologií, protože to ani tak nebude záviset na každodenní regulaci trhu. To bude záviset na technologickém pokroku. A to je ta pátá část tohoto velkého balíčku o energetické unii. Ta pátá část se zabývá technikou a technologií a tím, jak by energetické koncerny mohly tu techniku a technologii co nejlépe využít. Já nevím, pane profesore, jestli to se dá všechno dát do jednoho legislativního návrhu, ale my začínáme tuto práci, cítíme se odpovědní za celou oblast. Je jasné, že úspora energetická není jenom při spotřebě, ale i při výrobě. Takže začali jsme tuto diskusi a budeme mít možnost ještě o tom diskutovat dále a já jsem chtěl pozvat všechny z vás, všechny zpravodaje a všechny z vás k této další diskusi. Takže tolik k diskusi o energetické účinnosti. Zpravodajem byl pan Gierek s tím, že ta zpráva bude představena 21. nebo 22. června a pozněvací návrhy můžete předložit do 28. června. S tím, že 4. září budeme probírat pozněvací návrhy. Je to podobný harmonogram jako uřízení energetické unie. Děkuji, kolegové. A nyní přejdeme k bodu 17 na našem pořadu jednání. Jak vidíte, máme 20-minutové spoždění ale je to celkem přirozené. Bohužel předseda bez mikrofonu. Hel- Bohužel pan předseda bez mikrofonu. Eh, dear friends. Vážení přátelé, dalším bodem eh, bude podpora připojení k internetu v místních komunitách. Také velmi důležitý bod. Připojení k internetu v místních komunitách. Kolega Carlos Zorinho je zde zpravodajem. Prosím, eh, přátelé, abyste se nebavili nahlas v této místnosti. Dámy a pánové, my budeme rádi, když zde zůstanete, ale pakliže zůstat nemůžete, buďte tak laskavi a odcházejte potichu. Omlouvám se, že to říkám tak na rovinu. Takže začněme, kolega Zorinio. Je to velice důležitá zpráva. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy. Jedná se o připojení k internetu v místních komunitách. Kolega Zorinio návrh zprávy představil 27. února. A my budeme ochotně debatovat na, to, to, na toto téma. Pane Zoriňo, jak tedy váš návrh zprávy vypadá? Děkuji, pane předsedo. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla 2. března. A do té doby jsem dostal 108 pozměňovacích návrhů. Na tomto základě jsme vypracovali 13 kompromisních návrhů. 10 se týkalo obecné filozofie této iniciativy a 3 kompromisní návrhy se týkaly prováděcích postupů. setkání stínových zpravodajů již proběhlo. Podařilo se nám dosáhnout vysoké úrovně eh, souhlasu nad těmito kompromisními návrhy a pomocí těchto kompromisních návrhů se nám podařilo i některé otázky vyřešit. Stručně je nastíním. Koncepce neutrality sítě je nahrazena Eh, slovy otevřený přístup k internetu. Vysvětlili jsme si, koho se bude týkat eh, Wi-Fi for EU a o které orgány půjde, co se týče pilotních plánů. Půjde o orgány, které potom zvolí oblasti, které pomocí voucherů vyhrají ve veřejných soutěžích. Zabývali jsme se také myšlenkou, že přístup k internetu je potřeba poskytovat zdarma a bez jakýchkoliv omezení. A to se týká rychlosti i objemu internetového provozu. Také je zřejmé, že je potřeba poskytnout dostatečné zdroje a doplnit balíček komise. Víme ale také, že bude nezbytné i eh, financování ze strany států a regionů. Eh, pak je zde koncepce zeměpisné vyváženosti a eh, také inkluzivity. Navrhujeme, aby země ve svých pracovních programech mohly využít různých alternativ, ale je potřeba, aby postupovali geograficky vyváženě. Hovořili jsme o digitálním vyloučení, o boji proti němu. Vyjasnili jsme si, že je potřeba odstranit jakékoliv překážky, co se týče jazyka, kterým hovoří osoba, která usiluje o přístup k internetu a zabývali jsme se potřebou minimálně třech let kdy budou fungovat tyto orgány, které získají možnost přístupu a že nebudou svázány nebo přivázány k jedné technologie. Technologie se vyvíjí a proto je možné konektivitu i vylepšovat a držet krok s technickým vývojem. A je potřeba také dodržovat poměr kvality a ceny. a 25. dubna, pane předsedo, proběhne další debata na toto téma. Jak už jsem řekl, jedná se o pilotní projekt, který by se ale mohl stát normou pro, pro budování evropské gigabajtové společnosti. my chceme umožnit, aby kandidáti na eh, Wi-Fi Free for EU mohli eh, se hlásit již letos. Stínový zpravodajové paní Grostet, místo paní Sander. No, Děkuji, pane předsedo. Ano, nejsem stínovou zpravodajkou za EPP, ale nahrazuji kolegyni Sander, která se omlouvá, musela odjet dříve, než plánovala. Ráda by poděkovala zpravodaji za přístup konstruktivní ke kompromisům a EPP plně podporuje tuto myšlenku. A Wi-Fi 4 myslíme si, že je to velmi dobré opatření, které může skonkretizovat v očích občanů Evropu a zviditelnit ji. Týká se to především zón, ve kterých to opravdu potřebujeme jako venkova. Máme ale pár otázek, které je potřeba ještě vyřešit, jako například otázka omezení, jak se zajistí, že ten internet bude otevřen pro všechny a zadarmo a přitom se zajistí dostatečně rychlé spojení a přitom se vyhneme zneužívání třeba u mladistvých. A také, jak se dobře rozdělí fondy mezi jednotlivé státy, přičemž ale musíme brát v úvahu také zásadu, kdo první přijde, ten první mele. Anne Sander je přesvědčena, že bude možné dosáhnout pokroku velmi rychle, tak aby občané mohli tohoto programu využít. Děkuji. Eh, madam. Děkuji za vaši prezentaci. A nyní paní Van Bosjut za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poněkud znepokojena tím, že přijdu zase s úplně odlišným názorem, co se týče dohody dosažené na setkání stínových zpravodajů. Tohle je populistický projekt, který bude stát 120 milionů euro. Myslím, že se nám nepodaří přesvědčit občany o přidané hodnotě eh, vydání takové sumy za Wi-Fi zadarmo takové peníze by se měly vydat spíš na infrastruktury a zajistit konektivitu v oblastech, kde ještě není. A zařízení eh, pro propojení Evropy již přesvědčilo mnohé o své přidané hodnoty a odstartovalo mnohé eh, infrastrukturní projekty a eh, redukovalo úzké profily. Tento nový projekt vychází z kabinetu Junkerse a vůbec neuvažuje o dopadech. Vzniklo to tak eh, ve vzduchu. Myslím, že mnohé obce již nabízejí ve veřejných budovách eh, Wi-Fi zdarma, ale i v soukromých iniciativách, eh, v hotelích, restauracích a k tomu komise vůbec nedělala žádné hodnocení dopadů. Takže existuje taková poptávka, jak velký ten problém vlastně je. Já to vidím jako prostou reklamní kampaň a to není dobrý způsob, jak vynakládat peníze evropských daňových poplatníků. Takže ten návrh, který máme před sebou, praví, že se e, Wi-Fi dopraví do vzdálených oblastí, od centra a tak dále, ale jaký to bude mít dopad, když najednou tedy hrstka lidí získá přístup k internetu zdarma. My čelíme mnoha, mnohem více eh, výzvám a těch 120 milionů euro bychom mohli využít mnohem účinněji. Pane předsedo, já vím, že zde v parlamentu se vždy snažíme dosáhnout kompromisů v oblasti všech otázek, ale tohle je pro mě opravdu eh, jaksi červená čára tento návrh je v rozporu se vším, eh, za čím stojím a rozhodně to není příklad dobré ekonomic, dobrého ekonomického řízení. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Chairman. And, uh, uh... Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji paní Zorinio, panu Zorinovi a dalším kolegům stínovým zpravodajům. Já jsem začal uvažovat o tomto návrhu eh, značně váhavě a jak už podobně jako eh, kolegyně z EKR, i já se domnívám, hmm. že jde o projekt, který by, by měl nějakým způsobem zintenzivnit zbytek balíč, balíčku. Myslím, že je potřeba pochopit, že výsledek této snahy by měl být nějakým odstartováním skutečné změny eh, kultury a šíření digitální společnosti, včetně Wi-Fi po celé Evropské unie, ať už jde o eh, vzdálené oblasti anebo eh, oblasti velice zalidněné. Myslím, že to už se ale podařilo a já bych nebyl v budoucnu pro jakoukoliv podporu jakéhokoliv prodlužování v tomto směru. Pokud vím, tak eh, to, na tom se víceméně stínoví zpravodajové dohodli. Myslím, že pan Zorinio dosáhl dobré eh, rovnováhy mezi geografickou vyvážeností a dalšími aspekty. Ničemu nelze dávat přednost, potřebujeme komplexní přístup a v textu myslím, že je to v návrhu kompromisního návrhu 8, na kterém pracuje, pracujeme, tam je vyváženost mezi e, vlastně země, zeměpisnými aspekty a e, digitální propastí. Tam jde o to, že získat přístup k internetu ve vzdálených a venkovských oblastech je velmi těžké a pomocí tohoto kompromisního e, návrhu Eh, se to snažíme říci. Pro mě je také důležité eh, hodnocení, nějaká zpětná vazba. Komise by měla monitorovat, nechci nějak podrobně předjímat, jak toto se má nastavit, ale Eh, komise má certifikované dodavatele, měla by komunikovat se všemi obcemi. Bude to mimochodem obrovsky náročný úkol, uvidíme, jak to dopadne, ale v komisi mám důvěru, ale já bych stál o hodnocení nejenom o výdajích na jednotlivé projekty, ale také eh, je třeba zjistit, jestli dojde k multiplikačnímu účinku takže když odstartuji eh, projekt v obci A, aby to mělo i dopad na obce B, C a D, které jsou nedaleko, protože to je něco, co třeba zlepšilo situaci na místě v obci A a proto by to bylo motivem pro ty blízké obce, aby se také přidali. Pak, když toto se podaří, tak řeknu ano, byl to dobrý nápad, eh, dobře odvedená práce, ale to ještě musíme od komise slyšet. Eh, s tím vším, a nechci jít do žádných velkých detailů, jak říkám, po počátečních, eh, tedy určitých výhradách, musím říci, že ten návrh, který máme na stole, mohu podpořit na základě ještě hodnocení komise. Děkuji, pane kolego, a dále pan Celikotis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval kolegovi Carlosovi Soroňovi za opravdu extrémně konstruktivní spolupráci v rámci našich jednání jako stínový zpravodajů. Jsem také velmi rád, že zohlednil pozměňovací návrhy či návrhy naší skupiny. Chci říci, že je třeba podpořit tuto iniciativu tak, abychom zajistili internet zdarma, internet vysoce kvalitní pro všechny naše občany. Souhlasíme s řadou pozměňovacích návrhů, nebo stojíme se za spoustou pozměňovacích návrhů, kterými jde právě o to zajistit, opravdu zajistit také na mnohých veřejných místech, jako třeba jsou eh, nemocnice, univerzity, eh, aby v podstatě v těchto místech byl opravdu přístup k internetu zdarma. Zároveň musíme tady zajistit zeměpisnou vyváženost tak, aby opravdu ten internet byl tam, kde ho lidé potřebují. Samozřejmě v tuto chvíli je třeba se podívat také na ten rozpočet, zdali vlastně budeme schopni s tím rozpočtem, který je k dispozici, něčeho takového dosáhnout protože se tady hovoří opravdu o tom eh, přístupu first come, first saves. Takže to je něco, co čím my prostě nemůžeme souhlasit, protože je třeba podpořit jak státy, tak také lokální a regionální úřady, které poté budou moci podpořit vlastně ty, kteří o to budou mít zájem. Kromě toho, co se týče bezdrátového internetu, tady opravdu Wi-Fi potřebujeme nejen ve městech, ale také ve vzdálených oblastech, v horských oblastech a také na ostrovech, protože tady v podstatě jde o to, abychom my v podstatě zajistili pro co největší počet občanských komunit přístup k takovémuto internetu. A kromě toho, tento, tato bezdrátová interkonektivita prostě musí, musí být zdarma. Nemůže mé v podstatě takovouto, takovýto přístup k internetu spoplatnit. Musí být zdarma. A my jsme, jak jsem již nastínil, předložili několik pozměňovacích návrhů právě, které souvisí s tímto tématem. Pan Blanko, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já už jsem v minulosti podpořil eh, tyto návrhy Karlose a já jsem také eh, hovořil o tom, že tady musíme hovořit o těch komunitách, které budou mít z tohoto návrhu prospěch. Nicméně si myslím, že je tady zcela nezbytné zmínit následující. Je třeba opravdu hledat synergie ještě s dalšími evropskými fondy. To znamená, je třeba zdůraznit integraci těch nejméně rozvinutých regionů nebo těch eh, regionů, které se nachází v přechodném období. To znamená, je třeba zajistit sociální a ekonomickou soudržnost eh, v právě ve světle těch eh, digitálních rozdílů mezi jednotlivými regiony. To znamená, musíme tady nastavit celé jasné pojistky, celé jasné záruky pro to, abychom zajistili opravdu minimální standardy interkonektivity pro všechny naše občany a aby to také odpovídalo reálné situaci na našem trhu. Děkuji. Děkuji. Děkuji a já bych v tuto chvíli poprosil komisi a DG Connect je zastoupen v tuto chvíli panem Herbinem Dyků, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. My samozřejmě velmi vítáme konvergenci v podstatě eh, těch návrhů, které tady zazněly z úst eh, kolegů tohoto výboru. Samozřejmě Evropská komise se hlavně zabývá v tuto chvíli hlavně tou otázkou časového harmonogramu, což zdůrazňoval sám zpravodaj. Je velmi důležité, aby tato iniciativa se odstartovala, nastartovala v podstatě co nejdříve a um, doufáme, že je právě i aktivity Evropského parlamentu k tomuto zrychlení a rychlému nastartování přispějí. Hovořilo se zde také o otázkách rozpočtových a finančních, což je samozřejmě otázka, která si zaslouží eh, pozornost, protože jde nám o to, aby v podstatě co nejdříve v rámci trialogu bylo dosaženo nějaké dohody. Co se týče těch dalších dimenzí, které zde byly zmíněny, a vlastně skutečnost, že ta omezení, která vycházejí z legislativy, by měla být, mít jaksi eh, opravdu pragmatický charakter, protože tady hovoříme o různých eh, územích, eh, s různými podmínkami, nicméně to neznamená, že tady dochází k nějakému vzájemnému vylučování se. Ne, protože tady v podstatě Eh, právě tyto rozdíly, eh, možné rozdíly v implementaci eh, samozřejmě vzbuzují obavy i u nás a proto chceme udělat všechno pro to, aby v podstatě to, ta implementace probíhala opravdu celoplošně, řádně, úplně všude. Proto je třeba také se podívat na strukturální fondy, je třeba podívat se také na hodnocení, vyhodnocení vlastně toho prvního výběrového řízení a to je přesně jeden z našich cílů. Musíme udělat všechno pro to, aby se nám eh, dařilo i nadále v podstatě udělat všechno pro to, aby to řízení, zpráva a eh, následný reporting a dohled byly co nejlepší, aby celé to schéma v Evropě fungovalo co nejlepším a nejefektivnějším způsobem. Děkuji. Pan Zoríňo? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi rád poděkoval vám všem za vaše slova, za vaše příspěvky. Co se týče té otázky rozpočtu, no tak samozřejmě, samozřejmě, že to bude jedna z klíčových otázek, o které budeme vyjednávat v rámci trialogu. Ve chvíli, kdybychom v tuto chvíli o tom začali hovořit, no tak by se o tom začalo jistě hovořit asi na výboru zodpovědném pro rozpočet, ale v každém případě je to téma, ke kterému se budeme muset vyjadři, vyjadřovat i my, budeme se muset tím intenzivně zabývat a právě v tuto chvíli, protože v tuto chvíli již hovoříme o 95 milionech euro pro tuto iniciativu, ale já si myslím, že by se nám podařilo získat daleko více, protože tady hovoříme o národních fondech, o strukturálních fondech a cokoliv, co z nich vytěžíme, bude samozřejmě mít pozitivní dopad. Eh, samozřejmě, že v tuto chvíli právě hledáme co nejlepší eh, řešení, hlavně v souvislosti eh, s tématy, které se týkají definice, definice, definice tedy těch omezení, jaká budou tato omezení vypadávat a to je to, co zmiňovala taky kolegyně Sanders. A co se týče té inkluzivity. Stejně, stejně tak, jak to řekl pan Selikiotis a stejně tak, jak jsme o tom hovořili také my e, v minulosti, tak e, z, tí, z této souvislosti máme samozřejmě spoustu pozměňovacích návrhů. Dále otázka e, kontroly a dohledu. O tom hovořil kolega Telička. Tady samozřejmě musíme najít řádnou vyváženost. To znamená, že je třeba se podívat tedy, jak proběhne to první výběrové řízení a je třeba se podívat, jak to, jak to vlastně sladit, protože i na národní úrovni budou existovat nějaká a, kritéria a proto to musí, musíme ty časové harmonogramy e, sladit, ale nemůžeme v podstatě e, připustit to, aby tady ten první, kdo přijde, e, vzal všechno. Takže tady určitě e, s tím bude musíme něco udělat a musíme najít vyváženost. Dále se tady hovořilo o těch eh, různých způsobech, jak tyto zdroje využít, protože eh, některá, eh, někteří z vás se vyjádřili v tom smyslu, že tyto finanční zdroje by měly být využity úplně jinak a o tom hovořilo EKR a tady najít kompromis bude asi daleko složitější. Takže 25. dubna budeme hlasovat v ITRE a na plenárním zasedání, nebo kdy budeme o tom hlasovat na plenárním zasedání, o tom se ještě rozhodneme později. A teď se dostáváme k bodu 18 a tady jde o studii na téma posouzení evropského provádění programu Horizon 2020, prezentace našich odborníků, odborníků eh, Evropského parlamentu, našeho výzkumného oddělení Evropského parlamentu Eh, parlamentu. A pokud bychom vám tady... A, vy, vy už tady se mnou sedíte, to je výborné, děkuji. Tak a ještě přijde pan ředitel Smith za chvíli za uh, Evropskou komisi. A v tuto chvíli jsme samozřejmě připraveni na to si vás vyslechnout. Samozřejmě je jasné, že se všichni budeme snažit hovořit co nejstručněji. Kromě toho my samozřejmě v rámci následujícího bodu se budeme věnovat stejnému eh, pro, eh, bodu programu a naší zpravodajkou je paní Soledad Cavison Ruiz. Takže já bych v tuto chvíli si vás rád vyslechnul, to znamená, co vy si myslíte o tom prvním hodnocení, jaké názory zastáváte vy. Takže prosím, máte slovo. pan Mike z našich eh, výzkumných služeb, výzkumné služby Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád vyzdvihnul to, že co se týče hodnocení o horizontu 2020, eh, tak to je pouze jednou eh, ze součástí vlastně toho celkového hodnocení Eh, o kterém budeme určitě hovořit ještě později, ale možná, že to vidíte už v tuto chvíli na svých prezentacích. Budu tedy hovořit o prioritách o horizontu 2020, hlavně v oblasti výzkumu a průmyslu. A poté moji kolegové vypíchnou zase ty další aspekty. Takže když se podívám v podstatě na ty otázky týkající se výzkumné a vědecké excelence, tak to, na co jsme přišli nebo co jsme zjistili, je to, že tady existuje opravdu velká silná podpora pro právě tento konkrétní eh, program to znamená, že víme, že to je opravdu velmi důležitý příspěvek právě pro vědeckou excelenci a výzkum. Když se podíváme na ty eh, různé složky toho ERC, tak víme, že ERC eh, e má opravdu velkou podporu a hovoříme tady opravdu o příběhu úspěchu. Eh, hodně přispívá hlavně pro eh, úspěšnou implementaci elektronických infrastruktur. Dále samozřejmě tady víme, že i FET zásadně přispělo k, vlastně k evropskému leadershipu v otázkách eh, k kvantové komunikace, například nanoelektroniky, robotiky a tak dále. Marie Curie program při, přitáhnul opravdu velmi mnoho talentovaných lidí a také posílil výzkum a inovace. Co se týče tedy toho průmyslového leadershipu, takže tady jsme také zjistili, že vlastně průmysl se velmi váží eh, těch navýšených fondů pro eh, inovativní projekty a to hlavně prostřednictvím nových nástrojů jako eh, FTI, SMEI a samozřejmě také víme, že je velmi oceňováno partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Redukované finanční prostředky má samozřejmě negativní následky na eh, výzkum a my jsme také zjistili, že vlastně většina spolupráce v podstatě mezi soukromým a a veřejným sektorem vlastně vychází eh, z toho takzvaného TRL 52% všech grantů většinou získává, eh, získávají eh, obchodní organizace, tzv. business organizace což je v podstatě 26,7 eh, celkového příspěvku. Co se týče IKT, tak tady v podstatě i většinou to hodnocení je vnímáno jako obecně Eh, uspokojící a hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o moderních výzvách, jako jsou cloudy, velká data a tak dále. Co se týče těch společenských výzev, tak ta analýza poukazuje na to, že tady existují jasné rozdíly mezi těmi výzvami, co se týče účasti eh, těch, sou, eh, těch soukromých a ziskových společností. 55,3% do smartu v podstatě vychází do jaksi inteligentních a zelených eh, eh, technologií a integrované dopravy pochází právě jaksi ze soukromého eh, sektoru. Co se týče oblasti zdravotnictví, demografických změn a blahobytu, tak tady hovoříme pouze o 28,2%. Takže on to možná vychází opravdu z těch zásadních jaksi rozdílů toho výzkumu v různých oblastech, ale jde samozřejmě také o výběr nástrojů v těchto konkrétních oblastech, které vlastně posouvá eh, tu eh, účast či angažovanost jedním či druhým směrem. Ale co je tady třeba také zohlednit, jsou další aktivity, ke kterým dochází, včetně tedy například výzkumu inovací v oblasti zdravotnictví. Takže to jsou tyto tři priority. A ve chvíli, kdy se na ně podíváme dohromady, tak vlastně z toho vyvodíme eh, následující klíč klíčové prvky. Takže tady máme velmi selektivní výběrové procesy, což vlastně vede k tomu, že většina těch prostředků nakonec eh, končí v elitních eh, výzkumných eh, centrech, což je třeba v situaci, kterou je třeba změnit. Dále, co se týče toho lineárního modelu inovací, tak to je něco, co je vlastně v podstatě zcela inherentní pro většinu eh, procesů eh, v rámci horizontu 2020, ale může to být opět eh, jaksi odpuzující nebo v podstatě může to mít negativní vliv právě na výzkum a rozvoj v některých regionech. Dále odchází samozřejmě k odlivu mozků z určitých regionů v Evropě, což může opravdu opět být velkou výzvou. A zatím vším je v podstatě to, že pokud by se tedy podařilo tady eh, opravdu ty investice do výzkumu a rozvoje navýšit na 3% HDP, tak by se nám podařilo opravdu eh, podpořit více, či najít eh, milion nových výzkumníků a odborníků. Eh, samozřejmě, že eh, průmysl a, a výzkumné ústavy si velmi váží eh, těch multinárodních partnerství a snaží se samozřejmě také z toho, co nejvíce, nejvíce těžit. Ale některá konsorcia mohou být i zátěživo. Takže účastníci vítají to zjednodušení, ke kterému dochází, nicméně stále samozřejmě tvrdí, že tady ještě to manevrovací pole na zlepšení je poměrně velké. Je třeba se zabývat zabývat také otázkami vyúčtování těch eh, interních nákladů. Eh, také dochází samozřejmě k výměně eh, zkušeností v rámci toho programu a my si myslím, že právě tato výměna by mohla také navýšit participaci ze strany průmyslu. A dále jsme také zjistili, že ten, tyto programy nejsou schopné si nějakým způsobem při, přiblížit právě inovativním startupům. Eh, synergie s národními a regionálními programy eh, právě jak si vznikají, což znamená, že se k tomu nemohu nějak eh, více kvalifikovaně vyjádřit. Ty výsledky ještě nejsou k dispozici, ale kromě toho jsme také zjistili, že tady aspekty mezi ESIF nebo v podstatě dochází k určitému napětí mezi různými aspekty ESIF ve chvíli, kdy v podstatě se snažíme například eh, čelit nějakým jaksi obecným společenským eh, výzvám, tak tady to ještě stále není úplně optimální. Takže co se týče těch doporučení, která máme, tak eh, v souvislosti například s těmi žadateli, tak tady si myslím, že je třeba se podívat hodně na ta výběrová řízení, na tu jejich strukturu strukturu a na fungování. Co se týče rozsahu působnosti, tak tady si myslím, že musíme, se, mm, mm, jak si, musíme udělat všechno pro to, aby tady právě ty znalosti byly co nejvíce prohloubeny a docházelo k větší výměně eh, těch eh, zkušeností a znalostí, které by také určitým způsobem mohly vést k nějakým eh, společenským změnám. A co se týče velkých eh, dát, těch takzvaných big data, tak tady eh, rozhodně musíme ještě eh, toho udělat hodně, aby se ta situace vylepšila. A co se týče těch hodnotících panelů, hlavně co se týče jaksi hodnocení té technologické připravenosti, tak tady si myslím, že ta vyváženost těch hodnotitelů by měla být trošičku větší. Děkuji. Tolik tedy pohled výzkumu a průmyslu a teď se na to podíváme z hospodářského a finančního pohledu, tedy financování Horizontu 2020. Děkuji. E, I toto je hodnocení Horizontu 2020 pouze z hospodářského a finančního pohledu. Ta prezentace bude velice stručná. Podíváme se nejprve na metodiku, na zjištění a na závěry. Co se týče metodiky, především jsme se dívali na údaje z databáze Cordis, kde máme údaje o všech financovaných programech z EU a také jsme se dívali na pracovní program Horizontu 2020 a vycházeli jsme také z řadou pohovorů se zainteresovanými stranami a, klí- a jednotlivých případových studií. Je to obecná analýza, spíše než hloubková, ale vychází z prokazatelných faktů. Dostali jsme také další informace, které jsou ve zprávě, ale pokud jsme neuvažovali o nich jako o relevantních, tak jsme je nedávali do závěru. Za prvé, co jsme zjistili? Zainteresované strany se stavějí pozitivně k fungování tohoto programu. Jaká byla hlavní zjištění? Jedním z cílů Horizontu 2020 je zvýšit zaměstnanost a posílit růst v Evropě. To bylo zmíněno i v zadání této studie. Různé zainteresované strany konstatovaly, že to je velmi těžko vyhodnotitelné opatření a to z několika důvodů. A to proto, že některé dopady budou viditelné třeba za mnoho let, některé až za deset let. A také některé dopady předpokládané u těchto programů se zhmotní formou inovace. A takovéto dopady se těžko hodnotí. Existuje řada ukazatelů, které můžou vyhodnotit účinnost, jako třeba počet podaných patentů, účast malých a středních podniků, ale mám pocit, že takováto měřítka by byla příliš obecná. Nejprve, a možná přeskočím k třetímu bodu, Různé zainteresované strany se stavějí různě k tomu, jak je vůbec vytvořena struktura toho programu. Někteří mají pocit, že tento program preferuje určitá průmyslová odvětví. Také se dívají jinak na to, jestli by se to mělo týkat základního anebo užitého výz- aplikovaného výzkumu. Někteří také hovoří o lepší vyváženosti průmyslových odvětví s krátkým a dlouhým cyklem. Jak můžeme vyřešit tyto připomínky zainteresovaných stran? Je potřeba odpovědět, že tento program se soustředuje na oblasti strategických priorit. Otázka ovšem je, jak byly formulovány tyto strategické priority. Cíle programu měly být definovány na základě přínosu veřejnosti či společnosti obecně. Máme pocit, že to bylo jasně zmíněno i v hodnocení dopadů Horizontu 2020, což je dokument, který je k tomu přiložen. Zainteresované strany říkaly, že kdyby každá priorita byla propojena na konkrétní selhání trhu, takže by to bylo užitečné. Můžou se tady objevit i určité externí faktory ve smyslu a, lavinového dopadu na jiná průmyslová odvětví a to by také mělo být jasně pojednáno. Pak jsme se ptali zainteresovaných stran na jejich názor na přidělené rozpočty a říkali, že v některých případech byly nadměrné poptávky a v některých zase nedostatečná úspěšnost. To nemusí být nutně problémem tohoto programu. Viděli jsme vysokou účast eh, vědeckých pracovníků jako něco dobrého. Znamená to, že vědečtí pracovníci o tom věděli, eh, že předkládají nabídky a chtějí se toho programu účastnit. Byl by to spíš problém, kdybychom zjistili, že ta účast byla příliš nízká a že v některých částech tohoto programu těch účastníků bylo příliš málo. Takže v tom případě třeba tam potom byla úspěšnost 100%. To by mohlo mít negativní dopady. Bylo nám řečeno, že třeba někteří účastníci se dívají na míru úspěšnosti, než se přihlašují do různých programů. A to vlastně by mohlo demotivovat některé vědecké pracovníky, kteří se pak nebudou hlásit do těchto programů. Proto je důležité, aby výzkumní pracovníci považovali tento program za spravedlivý. Další věc, ke které jsme dospěli. Někteří účastníci vyjádřili pochybnosti k hodnotícímu řízení u výběrových řízení. V některých případech to může být tím, že jsou naštvaní, že neuspěli v některých těchto výběrových řízeních, ale přesto si myslíme, že je důležité, aby tento program byl a jeho legitimita stála na transparentním a hodnotícím řízení. Nedostatek transparentnosti je potřeba řešit a hodnotitelé musí být odborníci. Ano, oproti předchozím programům je tento jednodušší, ale zainteresované strany říkaly, že protěžuje tento program již etablované výzkumné pracovníky a že jenom roste hodně agentur, které píšou granty, které píšou, při, které píšou přihlášky do těchto programů. Vidíme, že tyto fondy se soustředují na určité držitele grantů. A další problém je, že se snažíme naplnit příliš mnoho politických cílů. Takže na jednu stranu ten program chce, aby ta věda byla dokonalá, ale na druhou stranu chce, aby byla inkluzivní. Takže přeskočím prostředek prezentace a pustím se hned do doporučení. Za prvé, je potřeba definovat problém a selhání trhu. Potřebujeme, aby ta definice byla lépe naformulovaná, aby byla předána zainteresovaným stranám. A velikost a rozsah výzvě, výzev k podávání nabídek a je potřeba vyhodnotit na základě důkazů, které máme v první části. Potom je potřeba sledovat výstupy projektu, je potřeba zvýšit kontrolu kvality v rámci hodnocení těchto žádostí a také je potřeba zjednodušit tento proces a informovat lidi o chybách, ke kterým často dochází, tak aby je neopakovali. Děkuji. Bohužel nemáme moc času. Kolegyně a kolegové, máme před sebou tři pány, dva výzkumné pracovníky a velmi dobře známého generálního ředitele Roberta Jana Smise, kteří tady zůstanou i během diskuse a hodnocení provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho středním bodovým přeskumem a návrhem rámcového programu číslo 9. To je další bod, který máme na pořadu jednání. Takže pokud máte nějaké stručné otázky, tak zároveň bude možné tyto otázky položit těmto třema pánům i později. Nemáme moc času. Pokud máte nějaké stručné otázky, žádné připomínky, prosím, jenom otázky pro výzkumné pracovníky, tak můžete teď. Paní Liebler, krátká otázka klidně, ale jinak až na konci diskuse. Dobrá, tak na konci diskuse. Takže zpravodajka Soledad Cabe, Cabezon Ruiz Víte o tomto tématu hodně. Poprosím paní zpravodajku, aby zahájila tuto diskusi jako zpravodajka. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, yo quiero, quiero tratar también de... Děkuji, děkuji pane předsedo. Já se také budu snažit hovořit co nejstručněji, tak abychom měli co nejvíce času na debatu, abych si vás také mohli, mohla vyslechnout. Takže na začátek řeknu, že si myslím, že návrh eh, který máme před sebou, má samozřejmě za cíl najít vyváženost mezi všemi zájmy, mezi všemi stanovisky ze všech eh, názorových spekter. Takže máme tady samozřejmě i ten trojuhelník eh, mezi univerzitou, vědou a privátní sektorem, což je něco, eh, na co se hodně zaměřujeme i v rámci našich programů od roku 2015. Myslím si, že eh, to, jak jsme to nastavili, má velmi dobrý, dobré pozitivní eh, dopady. Vyjádřili se v tomto smyslu také i univerzity. A my jsme navštívili mimo jiné státy jako Portugalsko, Španělsko, Polsko, tak abychom se opravdu z první roky podívali na to, jakým způsobem v podstatě dochází k tomuto partnerství mezi eh, soukromým a veřejným sektorem. Takže v první řadě chci říci, eh, že to hodnocení, ke kterému jsme došli, my všichni, tedy účastníci těchto eh, misí, že to hodnocení je opravdu velmi pozitivní. To znamená, programy, které vycházejí i z horizontu 2020, hmm. jsou hodnoceny velmi pozitivně. Za druhé, a také v souvislosti s tím, co bylo řečeno, to znamená eh, bezpečí, eh, jistota a předvídatelnost pro vědu a výzkum. Rozhodně eh, to jsou opět prvky, které jsou vnímány velmi pozitivně. Uh, a co se týče jak se obecných připomínek, tak co se týče vědecké excelence, tak ta by i nadále měla zůstat hlavní prioritou programu Horizontu 2020 a jako další obecná připomínka. Ten obecný kontext. Samozřejmě, že tento program se vytvořil v rámci velmi složité ekonomické situace. A je pravda, že v tuto chvíli už ten důraz, který jsme kladli právě na vědu a výzkum, se ukázal jako správný. To znamená, je to třeba zohledňovat i do budoucna, protože samozřejmě víte, že tady čelíme výzvám, jako je populismus, xenofobie, terorismus a i tady může hrát věda a výzkum důležitou roli. A ještě co se týče otázek eh, rozpočtu a financí. Ano, eh, program 20, Horizon 2020 je velmi eh, samozřejmě důležitý a i to z toho důvodu, že jde o, opravdu o velmi velký počet eh, programu, ale je pravda, že je opravdu velmi málo těch projektů, dokon, jak si v konečném důsledku získá to financování. Uh, a tady samozřejmě ve chvíli, kdy hovoříme o jednom z deseti či jedenácti projektů, eh, který je financován, tak tady potřebujeme opravdu ještě větší, větší úsilí pro to, abychom zajistili lepší financování pro další programy. V tuto chvíli hovoříme o 100 e, milionech euro či do 200 milionech euro v rámci nového rámcového programu. Chci říct, že co se týče toho rámcového programu Horizont 2020, což je v podstatě nejdůležitější e, program pro vědu vůbec na celosvětové úrovni, tak to nemůže být opravdu jediný e, program, který v podstatě bude podporovat právě vědeckou excelenci a výzkum. To znamená, že tady potřebujeme opravdu udělat všechno pro to, abychom dosáhli těch 3% HDP. To, na čem jsme se dohodli se všemi zástupci všech členských států na barcelonském jednání. To znamená, že je zcela jasné, že my už vyvíjíme velké úsilí, ale my bychom byli opravdu velmi rádi, kdyby se všichni zamázali ke splnění těch již stanovených cílů a proto potřebujeme opravdu navýšit participaci a účast malých a středních podniků, protože samozřejmě víme, jak absolutně klíčovou roli hrají malé a střední podniky. Děkuji, děkuji. Paní, já si myslím, že eh, byste měla číst trošičku pomaleji, protože eh, pro tlumočníky by to mohlo mohlo uh, znamenat určité problémy. Proč mi takto opravdu přicházíme u část vašeho projevu, když čtete tak rychle? ale já se pokusím tedy číst trošičku pomaleji. Za druhé, jde o to, aby výzkum a inovace opravdu sloužily společnosti. Program Horizont 2020 v podstatě odpovídá na ty eh, rozmanité výzvy kterým čelí naše společnost. A proto potřebujeme tady záruky a jistoty, že vlastně výsledky tohoto programu budou přispívat eh, nebo budou mít pozitivní dopad právě na naší společnost. A chci také eh, hovořit o vědecké diplomaci, která je také velmi důležitá. Protože musím říci, že eh, co se týče spolupráce v rámci eh, Horizontu 2020, tak tady v podstatě to procento kleslo z 5 na 2,8 A já jsem už eh, říkala a často jsem poukazala na to, že potřebujeme opravdu více, více eh, výzkumných center, které budeme moci charakterizovat jako opravdu excelentní. My nechceme navyšovat jaksi eh, nějakou řevnivost mezi těmito centry nebo navyšovat počet My prostě potřebujeme co nejvíce opravdu excelentních center. To znamená, že my musíme být schopni samozřejmě tyto, tyto centra také hodnotit, ale mo, No, možná, že byste poté mohli, mohla se k některým věcem vyjářit i v rámci připomínek později. Ano, dále, co se týče t, t, těch synergií. Synergie jsou velmi důležité, průřezovost je velmi důležitá. Já si myslím, že tady potřebujeme globálnější vizi pro to, aby se nám podařilo dosáhnout právě těchto synergií. Takže potřebujeme více prostředků ze strukturálních fondů. Potřebujeme také udělat všechno pro to, aby, byl splněn, aby bylo splněno kritérium adicionality. Chci říci, že se nám podařilo udělat udělat také všechno pro to, aby, se, aby došlo k vyšší genderové vyváženosti. To znamená, genderová dimenze musí být také zohledňována a hodnocena ve chvíli, kdy hodnotíme ty eh, projekty a, program, a programy. To znamená, že tady nemůže docházet k diskriminaci. A teď už se dostávám k závěru. Takže vědecká excelence, to je zcela, jas, zcela jasné. Musíme tady zajistit transparentnost, musíme zcela jasně definovat kritéria hodnocení hodnocení. Musíme také zajistit, že věda, kterou budeme podporovat, bude vědou otevřenou. To znamená, že potřebujeme transparentnost, protože v některých oblastech ta situace je opravdu velmi neprůhledná. Potřebujeme také větší vyváženost mezi velikostmi těch jednotlivých projektů a programů. Já si myslím, že průmysl a velké společnosti by se také mohly účastnit těch projektů, které eh, zcela jasně představují velkou přidanou hodnotu. Děkuji, děkuji, madam. Určitě, určitě budete mít možnost eh, ještě dokončit to, co jste chtěla říci ve svých eh, závěrečných poznámkách. A teď si myslím, že musíme dát slovo stínovým zpravodajům. poslankyně paní Angelika Niebler od samého počátku se chtěla na něco eh, zeptat a potom dáme slovo stělení zpravodajům. Paní Niebler, děkuji. Já budu stručná. Já eh, chci poděkovat všem třem zástupcům komise za eh, poctivou a otevřenou analýzu. Je to opravdu eh, výborné, že při hodnocení Horizontu 2020 mluvíme tak otevřeně a ne, nechválíme, jenom opravdu jste šli k jádru věci, ukázali jste nám, kde ještě jsou nějaké mezery, v eh, naplňování toho programu. To se mi opravdu eh, líbilo, to chci říci. Normálně je to tak, že komise něco navrhne a my to kritizujeme, ale takový dialog je opravdu kvalitní. Já mám otázku, jestli jsem to sdělení dobře pochopila. U Horizontu 2020 jsme trošku eh, dál. Teď se bavíme o výzkumu inovacích, chceme více aktérů, více zájemců, chceme je zapojit do programu a jestli jsem dobře naslouchala, tak vlastně to se nám nepovedlo. Eh, toho nebylo dosaženo, takže eh, jsou eh, vlastně jsou vlastně některé, některé ty e, soutěže, kde bylo příliš mnoho zájemců, mnoho jich neuspělo, takže to bylo takové zklamání pro všechny, tím pádem poklesl e, počet zájemců. E, chci se zeptat, jestli máte nějaké nápady nebo myšlenky, jak toto vlastně nějakým způsobem lépe nastavit ty cíle v rámci horizontu 2020. A co se týče kolegů, Děkuji vám, přerušuje předseda a nyní eh, naši stínoví zpravodajové, paní Kudrická za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, ale eh, už jsem myslela, že Angelika je naší stínovou zpravodajkou, protože se vyjadřovala přímo k tomu, co zde zaznělo. Debata proběhne poté, co eh, promluví všichni zpravodajové a ti na to čekají. Za prvé děkuji sledat skvěle odvedená práce Eh, vložila si mnoho úsilí do eh, vypracování té zprávy a zpráva je opravdu zajímavé, nezna, zajímavá. Neznamená to samozřejmě, že bychom ji nemohli nějakým způsobem změnit, ale rozhodně blahopřeji ke skvělé práci. Naše doporučení zde budou velmi důležitá v rámci úvah o devátém rámcovém programu. Během řady setkání v parlamentu a během našich misí do Španělska, Portugalska, Německa a Polska jsme měli příležitost se přímo eh, setkávat s vědci a představiteli průmyslu a vyslechnout jejich eh, připomínky, jejich návrhy, na co si stěžovali. Co tedy chceme říci? My souhlasíme s řadou navržených myšlenek, souhlasíme s tím, že rozpočet následujícího rámcového programu by měl být navýšen, aby dosáhl 100 miliard euro. Domníváme se, že je třeba zachovat strukturní pilíře, ale třetí pilíř eh, společenské změny by měl nabít na flexibilitě my budeme také volat po větších synergiích mezi devátým rámcovým programem a strukturálními fondy. A s SNFC také je třeba dosáhnout větší koherentnosti mezi pravidly pro veřejnou podporu a nařízeními a pravidly v jednotlivých členských státech a také je potřeba zjednodušit a e, lépe vysvětlit pravidla pro e, veřejné a soukromé e, partnerství v podnikání. Důležité je, co řekla Soledat, že je třeba dosáhnout lepší rovnováhy ve financování vědy a inovací a také lepší rovnováhy ve financování velkých a malých projektů zlepšit kolaborativní e, výzkum, o tom také Soledad hovořila a ještě další bod je důležitý a to zde zaznělo během našich zasedání. E, finanční prostředky pro výzkum na obranu by měly stát vně devátého rámcového programu a komise tímto směrem jde. Co je tedy nejdůležitější? V novém devátém rámcovém programu bychom měli eh, nějakým způsobem vyrovnat nadbytek zájmu a s velice eh, nízkou mírou úspěšnosti. Eh, také je potřeba rozšířit účast. Já o tom vždy hovořím, není to nic nového. Měli bychom mít více nástrojů pro rozšíření účasti, ale i zvýšit výdaje tímto směrem. A teď eh, k otázce žen. Byla zde o tom řeč. Souhlasím s tím, že je příliš málo žen, které fungují v panelech komise, které hodnotí žádosti a komise by s tím měla něco dělat. Ale nesouhlasím s tím, co se zde píše, že bychom měli zavést nějaké doplňkové kritérium, které by preferovalo ženy vědkyně, které se budou ucházet o granty. Z mé zkušenosti žádná žena vědkyně ani ty, které jsou nejvíce feministicky orientované, by takové kritérium podpořilo. Protože by to jednoduše naznačovalo, že nejsou tak dobré jako jejich mužští kolegové, že potřebují nějaké doplňkové kritérium, které by jim pomáhalo. My ženy musíme soutěžit eh, ve znamenitosti a ne, aby se nám dávala přednost. Ale neznamená to, že by v těch panelech a hodnotících nemělo být eh, více žen. Rozhodně by tam mělo být více žen. A chci říci, že závěrem chci poděkovat panu Egertovi za jeho spolupráci <clears throat> během přípravy našich vyjádření chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří aktivně spolupracovali se Soledad. Eh, za EKR kolegyně, já budu velice stručná. Já jsem s velikou radostí přečetla zprávu paní zpravodajky. Je to skvělá reflexe debaty, která proběhla na našich setkáních stínových zpravodajů a i na základě těch návštěv které e, jsme absolvovali. Chci také poděkovat komisi, protože nám poskytla užitečné a objektivní informace. Je dobrým odrazem naší práce na zasedáních k horizontu 2020. Důležité je, a to zde také zaznělo, je to, že následovníkem horizontu 2020 se dostane eh, vyššího rozpočtu. Nezapomínejme ale na Brexit, to také vstoupí do hry a je třeba to vzít v úvahu. Potřebujeme podnikatelsky příznivější horizont 2020. Vidíme, že pro podniky je stále ještě velice obtížné eh, podat projekt a získat jeho schválení v rámci horizontu 2020. Tam jsou překážky. Měli bychom také eh, poskytnout větší zpětnou vazbu při odmítání projektu, protože podniky potřebují silnější zpětnou vazbu, a, a než aby jenom zůstaly e, frustrovány. E, také využívání konzultantů. Já e, nejsem proti, ale mnoho peněz spolknou ty konzultantské služby na úkor projektů, takže tady je potřeba dodržet určitou rovnováhu. A také je potřeba zavést přísnější výběr, zvláště v prvním stupni hodnotících postupů, tak, abychom se eh, vyhnuli nadměrné účasti a eh, zvýšili eh, míru úspěšnosti. A musíme také postoupit do druhé fáze. Někdy podle podniků se tím vyplývá příliš mnoho času. A myšlenka znamenitosti tu je potřeba někdy lépe eh, hodnotit. On, ono to velmi pěkně zní, ale ty vnitrostátní projekty někdy nejsou podporovány vinou pravidel eh, o veřejné podpory, eh, podpoře a potom také synergie mezi devátým rámcovým plánem a horizontem 2020 někdy není optimální a to je škoda. A konečně chci vás všechny pozvat na událost, kterou eh, organizuji na pondělí. Eh, kde poskytnu komisi takové hmatatelné návrhy, aby, byly, aby byl Horizon 2020 uživatelsky přátelštější. Děkuji paní Běrnik za ALDE. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, dobrý den všem. Děkuji Soledad za návrh zprávy a i já chci poděkovat komisi za výtečnou spolupráci. Souhlasím s předřečníky, že zpráva obsahuje dobré prvky. Je tady rozdíl mezi civilním výzkumem a vojenským výzkumem. To je dobré obecně pozitivní orientace, kterou jste propůjčili Horizontu 2020, je dobrá, ale myslím, že by to mělo být výslovněji řečeno, co se týče přidané hodnoty Evropského rámcového výzkumného programu. Mohla bych eh, k tomu mluvit dlouho, ale co ve zprávě podle mě chybí, a tomu se teď budu věnovat, tomu s čím nesouhlasím. Za prvé, myslím, že zpráva se staví negativně k účasti průmyslu na horizontu 2020 a to je, je nezbytné, abychom pochopili, jak důležité jsou velké korporace v tom ekosystému výzkumu. A někdy můžete povzbuzovat malé podniky, tak říkajíc na křídlech velkých eh, podniků. A když se na to podíváte podrobněji, povšimnete si velké přidané hodnoty. Zpráva také často hovoří o výtečnosti jako o kritérium. To je sice pozitivní, ale s čím nesouhlasím je to, že chcete také jako subkritérium zavádět geografické alokace. K tomu by dojít nemělo. Horizont 2020 by měl prostě financovat znamenité projekty. Není to pod množinou regionálních politik. A za to ale jsem ve prospěch zvýšení synergií se strukturálními fondy. Tam lze lecos zlepšit. Začátek se nám již povedl, ale ta propast mezi E30 a E15 je, je potřeba, ne, E13 a, a, a E20 je potřeba, eh, je potřeba překonat. E13 eh, financuje výzkumné projekty, takže není nelogické, že je čeká ještě dlouhá cesta, než získají více financí do horizontu 2020. Jasně také vyplývá, že Horizont 2020 jako výzkumný program poskytuje obrovskou přidanou hodnotu, co se týče poznatků a přispívá k inovativní a konkurenceschopné ekonomice. Takže vyváženost mezi výzkumem a rozvojem na jedné straně a inovacemi na straně druhé, <clears throat> to je potřeba zachovat. Budoucí výzkumné programy by měly být katalyzátorem pro silnou, vysoce výkonnou ekonomiku. Těším se na dobrou spolupráci se Soledat a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, pan Dalonde, za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, návrh zprávy paní zpravodajky. Eh, ubírá se správnou cestou, co se týče potřeby výzkumu a inovací a chci poukázat na tři aspekty. My v zásadě souhlasíme se současnou strukturou programu, nevyžaduje nějaké větší revize a představuje dobrý základ pro snižování byrokratické zátěže. Za druhé, nedostatek výdajů na úrovni členských států je problém, který přetrvává. Je to hlavní důvod nadměrné účasti eh, na tomto fondu a Evropská unie by se měla více snažit přinutit členské státy, aby naplnili své závazky eh, v rámci strategie Evropa 2020. A potom princip znamenitosti, který představuje klíčové kritérium v rámci všech třech pilířů. Propojení mezi výdaji eh, z národních eh, rozpočtů reflektuje docela dobře zapojení a neměl by to ne, být nástroj pro budování kapacit. Na to máme politiku soudržnosti. Zachovat znamenitost je proto zcela nezbytné, abychom zachovali konkurenceschopnost a inovace v Evropě. Měli bychom pro další rámcový program eh, se zamyslet, jak lépe hodnotit projekty. Eh, to podporuje i hodnocení EPRS, které zde zaznělo. A konečně nyní, když se Evropská unie chystá eh, omezit výdaje na základní výzkum a výzkum eh, eh, v oblasti změny klimatu, musíme se v Evropě více semknout a snažit, abychom toto nahradili. Děkuji, kolego, pan Edo. Ganz am Anfang nochmal als jako koordinátor za EPP bych také měl jednu připomínku. Je mi líto, i když já samozřejmě chápu, proč k tomu takto došlo, ale eh, nevím, proč jsme paní zpravodajce nedali eh, více času, protože my samozřejmě tady provádíme spoustu přeskumu, přeskumu implementace ve střednědobého přeskumu, také se věnujeme pravidlům a samozřejmě se také zabýváme těmi pravidly do budoucna. To znamená, že tady máme čtyři zprávy v jedné a pracovní skupina se 16krát sešla a ve chvíli, kdy tedy pracujeme na úrovni výboru, tak si myslím, že potřebujeme více času pro e, zprávu, která má 1600 stran a musíme dát také paní zpravodajci čas na to, aby vyjádřila svůj postoj a svoji pozici. To znamená, že tady musíme se podívat i samozřejmě do budoucna, to znamená, že v budoucnu si myslím, že opravdu potřebujeme lepší, lepší e, naprogramování a na naplánování, tak to nebude mít vůbec žádný smysl. Takže teď velmi stručně, co se týče z eh, rozpočtu. Tady si myslím, že bychom měli být ještě trošičku ambicioznější, co se týče rozpočtu. A eh, pan předseda eh, hovořil vlastně o 120 milionech v posledních dnech. A neříkám k tomu nic, nejenom jak si z důvodu té logiky v podstatě snažit se to navýšit, ale my jsme se rozhodli v podstatě tady 3% HDP věnovat na vědu a výzkum. Samozřejmě je třeba se podívat také na ten přístup příspěvek eh, soukromého sektoru to znamená, že ve chvíli, když si to dáme dohromady a vypočítáme, tak musíme samozřejmě počítat s 225 eh, eh, miliardami euro do budoucna. A samozřejmě čekáme na závěry rady a my vlastně s tím, co v tuto chvíli máme k dispozici, se v podstatě už musíme této částky vzdát, takže já si myslím, že co se týče těch 120 miliard, tak to musí být opravdu minimál, minimální suma ve chvíli, kdy opravdu chceme se držet toho cíle 3% HDP. Dále ještě eh, témata, eh, která zde vůbec nebyla zmíněna, to znamená pravidla participace, to tady vůbec nikdo neřekl. Co se týče toho modelu financování, no tak ta se samozřejmě, to je, jde samozřejmě ruku v ruce s tou nadměrnou poptávkou, těm jaksi nadměrným počtem těch eh, žádostí, to znamená, je třeba se na ten model podívat a eh, je třeba se zamyslet nad tím, zdali to je opravdu vhodný model. Za druhé chci říci, že v rámci tohoto, eh, těchto pravidel musíme ještě jednou hovořit o tom, jakým způsobem bychom mohli snížit počet těch auditů. A to samozřejmě souvisí velmi úzce eh, s tím principem zjednodušování i s horizontem 2020. A tady samozřejmě ještě zůstává jedno téma. Potřebujeme opravdu dvě, tři, čtyři různé úrovně auditů auditu. To znamená, já si tady myslím, že by mělo také projít reformou. A poslední téma, co určitě nezbytně musíme udělat ve chvíli, kdy chceme hovořit o synergiích, tak eh, musíme hovořit konkrétně. To znamená otázka takzvaného wideningu a Eh, samozřejmě tedy rozšíření na strukturální eh, fondy. Díky tomu by se nám snad mohlo opravdu pomoci podařit rozhýbat tu hybnou páku a za druhé, jakým způsobem způsobem využít ty takzvané joint undertakings a jak je také regionalizovat. To znamená prostřednictvím pilotních partnerů, eh, prostřednictvím lepšího propojení eh, se strukturálními fondy. Díky tomu si myslím, že bychom to opravdu mohli nastartovat tak, že by ty cíle toho programu byly, mohly být opravdu plněny. Dále, co se týče ještě těch inovací nebo i to, eh, co zmiňovala komise v souvislosti s ESIS, to znamená, je třeba se zamyslet nad tím, ve chvíli, kdy se tedy podíváme na ty současné oblasti inovace, tak já se ptám, co vlastně v rámci toho programu pokrýváme. Opravdu, jak si, to, to je v podstatě jenom matrice, to znamená podívat se opravdu na to, co již pokrýváme a co ne. Takže i tady si myslím, že je třeba nějakým způsobem dosáhnout pokroku, pokroku tak aby ty obchodní modely byly co nejinovativnější, abychom postupovali co nejkonstruktivněji. To znamená, že ty ER, vlastně ta, ten ten výbor ERC je samozřejmě dobrým eh, přístupem, je dobrým výchozím bodem, ale musí fungovat efektivně. A na, pos, na závěr eh, chci říci, že mám tady velký problém s jednou věcí. Více jak 20 let jsme v podstatě bojovali Eh, o to, aby to byl opravdu jediný program, který se bude zaměřovat právě výhradně na excelenci. A teď tady hovoříme o zeměpisné vyváženosti, o eh, genderové dimenzi. A já říkám, ve chvíli, kdy my se na to budeme dívat, takhle budeme k tomu přistupovat, takhle, tak tady v podstatě eh, otevřeme tu pandořinu skřínku. To znamená, že tady prostě budou stovky dalších nových kritérií. To znamená, musíme být velmi ambiciozní, které se týkají vlastně malých středních podniků, které se týkají těch nových příchozích, ale musíme to v podstatě nějakým způsobem omezit tak, aby v podstatě nedošlo k jeho eh, roztříštěnosti. Děkuji. Paní zpravodajka bude hovořit na konci naší debaty a děkuji, děkuji také za to, co jste řekl, eh, řekl k FP9 a pan Salíny. E- děkuji. Já bych rád eh, navázal na připomínky kolegů z EPP a také na vystoupení pana kolegy Zandra. A soustředím se proto pouze na jedno téma. V jedné části zprávy se odkazuje ke spolupráci mezi univerzitami a velkými podniky v oblasti inovace a výzkumu. Tady můžeme vysílat signál, který může být znepokojivý. Já jsem ze země, kde nejsme schopni dosáhnout těchto cílů a Lombardie na druhou stranu je ale oblast, kde se do výzkumu hodně investuje a máme pocit, že odstavec 31 by se měl um, upravit, protože nemůžete mít dvě různé úrovně podpory mezi univerzitami a průmyslem. Je to nebezpečné. Bylo by nebezpečné to takto nastavit a předpokládat, že průmysl bude stačný u výzkumu. Já myslím, že zde je potřeba zajistit spolupráci těchto dvou prvků. Akademický svět, univerzity, průmysl musí být na stejné úrovni v tomto. V malých a středních podnicích zaznamenáváme velkou inovaci. Pokud se budou podporovat jenom velké podniky, tak to bude mít na malé negativní dopad. U nás, e, třeba v našem regionu, docházelo k velmi dobré spolupráci malých podniků, velkých podniků a univerzit. Velmi dobře to fungovalo. Nemyslím si, že je možné předpokládat, že průmyslová sféra si bude platit e, veškerý výzkum ze svého. To by se snížil objem výzkumu. Takže souhlasím s kolegy z EPP, že je potřeba to lépe vyvážit. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo generální ředitel z Evropské komise. Můžete mít klidně víc než dvě minuty. Děkuji to od vás velice laskavé, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat za tuto zprávu EPR. Je to velmi dobře vypracovaná zpráva a děkuji také paní Kabeson za její skvělou zprávu a také děkuji stínovým zpravodajům za jejich práci. Myslím si, že to dobře odráží úspěšnost horizontu 2020, ale stejně tak to ukazuje velmi spravedlivě, co se dá ještě zlepšit. Když hovoříme o úspěchu Horizontu 2020, musíme být vděční vám, protože jste to vy, kdo umožnil do toho vstoupit novým, nejenom starým účastníkům. 40% bylo nových účastníků. Vy jste volali po radikálním zjednodušení vy jste říkali, že je potřeba zajistit eh, rychlejší přístup ke grantům. Je to nyní 8 nebo dokonce 6 měsíců. Vy jste navrhli tři pilíře tak, abychom více podporovali malé a střední podniky. Zrychlit inovaci. To byl další eh, bod, po kterém jste volali, takže pokud tento program uspěl, tak to bylo do značné míry díky vašim příspěvkům, za které vám děkuji. Neznamená to, že všechno funguje dokonale, a zpráva paní Kavefon ukazuje, co se dá zlepšit, ale myslím si, že největší problém je příliš vysoký počet pop- poptávek, eh, žádostí. Ukazuje to ale, že máme obrovský potenciál. Když jsme se třeba včera podívali na ty oslavy, tak opravdu bylo neuvěřitelné, kolik inovace tady probíhá, takže potřebujeme hodně, o hodně více peněz. Vy jste navrhovali 100 miliard a ukazuje se, že to bylo lepší než těch 80 miliard, ke kterým jsme se nakonec dopracovali. Takže to byl jaksi ten největší problém. Já nebudu příliš podrobně rozebírat jednotlivé body, které tady zazněly. Tedy hovořili jsme o dvoufázovém hodnocení, ale mám pocit, že přece jenom v této zprávě jedna věc, která je pro nás těžko přijatelná, a to přidání zeměpisných kritérií do procesu hodnocení. Toto má být program, který má vést k excelentnosti vědy. A i když budeme mít zeměpisná kritéria až v druhé řadě, tak si myslím, že to bude mít negativní dopad. A určitě to není ve prospěch evropské konkurenceschopnosti. To je jediná věc, která nám dělá problém. Ne, to pochopitelně neznamená, že bychom nechtěli, aby se excelentnost šířila do více regionů. Neznamená to, že bychom nechtěli, aby Horizont 2020 byl využíván i v jiných regionech, ale právě proto je potřeba, abychom lépe spolupracovali s, se strukturálními fondy. S, 60 miliard eh, kolegové z generální ředitelství pro regionální rozvoj věnovali na posílení kapacit. To jaksi není role Horizontu 2020, to je role strukturálních fondů. A Horizont 2020 má posilovat excelentnost a zajišťovat kontakty mezi excelentními pracovišti. Tolik tedy zhruba, co jsem chtěl říct. Vím, že už nemáte mnoho času, takže vystoupím jenom takto stručně. Velmi si vážím zprávy paní zpravodajky a stínových zpravodajů a také si vážím výborné spolupráce a budu se těšit na společné rozhodování o dalším rozhodu, rámcovém programu s vámi. Děkuji mnohokrát, pane řediteli. Naše spolupráce je dlouhodobá, bude i v budoucnosti. Mají vědečtí pracovníci nějaké krátké odpovědi. Pokud chcete odpovědět na nějaké otázky, tak máte stručně možnost. Já jsem velice rád slyšel, že řada z vás se na to dívá tak, že toto nejsou strukturální fondy, máme proto jiné prostředky, takže otázka třeba geografické alokace nebo rovnoprávnosti mužů a žen, to si myslíme, že by nás trochu um, oddálilo od té hlavní zásady excelentnosti a že tyto cíle bychom mohli jenom těžko zde zapracovat. To je asi jediná věc, kterou jsem chtěl říci. A já jsem v návaznosti na to chtěl říct ještě jednu další věc. Bylo to kvantifikováno ve zprávě. Ukázalo se, že dvě třetiny zvýšení efektivity v podstatě spočívá ne ve vymyšlení něčeho nového, ale skopírování něčeho, co už existuje. Děkuji. A nyní paní zpravodajko, dostanete slovo vy. Muy breve, en primer lugar, Děkuji a budu hovořit velmi stručně. V první řadě děkuji všem, kteří se do této debaty zapojili. Vše, co jsem zaslechla, bude velmi užitečné pro naši další práci, ale chci ještě dvě, tři věci. Je třeba samozřejmě i nadále pracovat pro to, abychom dosáhli koncenzu, co se týče účasti průmyslu. Tak eh, já nechci, aby to tady bylo vnímáno jako něco, co se snaží vyhnout spolupráci s průmyslem. Ne, ne, ne, samozřejmě, že ne, protože my potřebujeme jaksi novou Evropu, která bude efektivněji využívat zdroje. To znamená podívat se na způsob, jakým způsobem efektivněji zapojovat vlastně průmysl malé a střední podniky. To je zcela zásadní výzva pro naší konkurenceschopnost, co se týče té zeměpisné vyváženosti a toho zeměpisného kritéria. Já jsem věděla, protože o tom určitě budeme chtít hovořit, ale vlastně to vedlo k tomu, k čemu já jsem chtěla. To znamená, že tady v tuto chvíli v podstatě tou jedinou správnou odezvou na to je opravdu zajistit, že budeme mít více věců, že budeme více excelentních center a středisek. To znamená, musíme navýšit tuto excelenci a musí charakterizovat stále více a více našich eh, středisek a výzkumných center. To znamená, jakým způsobem budeme vytvářet Evropu. Musíme samozřejmě i nadále vytvářet Evropu jako musíme eh, se snažit najít nějakého koncenzu. A já jsem si jistá, že i na základě toho, co zde zaznělo v následujících týdnech eh, v průběhu našich eh, vyjednávání i v rámci tedy toho programu Horizon 2020 se nám podaří najít ty správné odpovědi. Dobrá. Je to důležitá diskuse. Pokud někdo do toho se do ní chcete přihlásit s nějakou další otázkou pro zde přítomné vědecké pracovníky, děkuji mnohokrát, pane generální řediteli, za velmi stručné a kvalitní zhrnutí. Můžeš ještě k tomu něco dodat? Jeden z problémů, se kterým se setkáváme při tomto hodnocení, je, jak nakombinovat výborný výzkum a zároveň snížit rozdíl mezi regiony. To vyznělo nepřímo z řady připomínek zde vznesených. My jsme do zprávy dali jednu možnost, a to zvýšit nebo zintenzivnit rozšíření těchto výsledků. Takže vlastně budete mít vynikající výzkumné pracovníky, kteří budou pracovat v etablovaných oblastech, ale zároveň můžeme stanovit povinnost, že výsledky tohoto výzkumu musí být rozšířeny mezi ostatní. Tím si myslím, že by se dalo dosáhnout obého. Tedy na jednu stranu zlepšení kvality výzkumu a na druhou stranu a snížení rozdílu mezi e, regiony, které mají výzkum už e, rozvinutý a těch, který ne. Paní Barbara Kudrická, prosím, máte slovo. Děkuji jenom k poslednímu řečníkovi. Rozšíření participace a kritéria hodnocení projektů, kde se dává jako další kritérium zeměpisné anebo genderové kritérium, to jsou dvě věci, které prosím si nepleťte, protože to jsou dvě zcela různé věci. Když rozšířujeme účast, tak tady nejde o omezování excelentnosti. Ve snaze najít nástroje na rozšíření účasti, hodnocení projektů, zatím, a věřím, že tomu tak bude i do budoucnosti, vždy vychází z kritéria excelentnosti. Vytváření center excelentnosti prostřednictvím nástrojů, které má k dispozici komise a předpokládám, že v devátém rámcovém programu budou ještě zajímavější, vede k tomu, že talentované vědecké pracovníky i z těch zemí, které zatím nejsou tak rozvinuté, zapojujeme do velmi ambiciozních vědeckých projektů, které jsou třeba průlomové. Šest zemí zatím dostalo 68 veškerých prostředků. Ano, projekty a věci z těchto zemí měly nejlepší úroveň. To je jedna věc. Ale na druhou stranu to neznamená, že, že bychom měli omezovat možnost vytvářet nové nástroje proto, abychom podchytili především mladé talenty v těch zemích, kde zatím nemají tak dostatečnou úspěšnost. Protože ty talenty, ty nenajdeme jenom v šesti zemích. Ano, děkuji a pan Ele, prosím. Já mám ještě jednu otázku, která se týká vašeho vysvětlení k otevřenému přístupu. My jsme si tady pomohli tím, že jsme vlastně udělali i pilotní projekt Otevřená eh, věda, jakým způsobem se hodnotí tento pilotní projekt, protože veškeré to nadšení všechno zpřístupnit eh, všem, vlastně na všech úrovních všem. Za partnery tam byla věda a i komerční podniky a ty nemají samozřejmě zájem na tom zpřístupnit veškeré údaje, takže Tady je potřeba rozlišovat mezi tím, co dáme k dispozici a ještě k infrastruktuře. My jsme tehdy eh, začali hovořit o vědeckém cloudu. Jakým způsobem hodnotíte, co se týče tohoto pilotního projektu, eh, vědeckého cloudu, otevřeného cloudu, jak se dosáhlo rovnováhy mezi tím, co jsme eh, tehdy nazývali maximálně otevřený a uzavřený jenom, jak je to nutné. Děkuji a je to opravdová otázka. A je to odpověď i na paní e, Kudrickou. Co se týče rozšiřování aktivit, vzpomenete si na tu událost e, vládnace na Kypru. Já jsem velikým, e, velikým příznivcem tohoto přístupu a je to součástí Horizontu 2020. Ale to, o čem jsem hovořil, bylo nezavádět geografická kritéria do těch ostatních částí. A a e, hovořili jsme i o excelenci a to je také velice důležité a to e, posiluje konkurenceschopnost Evropy. A co se týče e, otevřenosti údajů, abych odpověděl panu Ehlerovi, za prvé je tady obecná ochota účastnit se. 60 žadatelů je ochotno data sdílet, ale my jsme to zcela objasnili a vy jste na tom trvali, že je tady možnost od toho upustit, protože řada komerčních podniků eh, z dobrých důvodů není ochotno data sdílet, protože to představuje jejich hodnoty, to zajišťuje jejich konkurenceschopnost. My se rozhodně zabýváme eh, evropským otevřeným eh, cloudem pro vědu, tomu se věnujeme. Eh, tam jsou data ukládána, to je velice důležité a hlavně jsou ukládána v Evropě, v evropských úložištích, to je nesmírně důležité. Děkuji je velice vzácné, že se nám podaří rozproudit ještě doplňkovou debatu, ale je to opravdu důležité. A my pociťujeme jako tento výbor absolutní odpovědnost za tento program, protože žádný jiný výbor takovou odpovědnost nemá. Paní Kabezandro. Jedna otázka na ředitel komise. Velmi stručně, co se týče toho vztahu veřejný a soukromý sektor. Já samozřejmě vím, že je toto partnerství nezbytné, a nakonec tady vznikne vztah a také transfer veřejných fondů na podporu výzkumu v eh, soukromém sektoru. Samozřejmě, že tady máme určité oblasti a možná když se například podíváme na přístup eh, k léčivým přípravkům a když se podíváme na zdravotnický, zdravotní oblast, tak tady v některých citlivých oblastech je právě ta, veři, ta přítomnost toho veřejného subjektu je velmi důležitá. A já se tam jak to tedy udělat. Jak to udělat nebo o čem je třeba hovořit tak, abychom zajistili ten přístup pro všechny občany právě k vědeckým eh, výdobytkům tohoto výzkumu. Děkuji, děkuji, děkuji vám všem za tuto opravdu velmi důležitou eh, debatu. Nemáme tolik eh, příležitostí v rámci našeho výboru hovořit o takto důležitých eh, věcech. 31. března je lhůta vlastně pro předložení pozměňovacích návrhů. Potom v dubnu budeme o tom rozprávit v rámci našeho výboru. To znamená, že ještě na to budeme mít trošičku víc více času. Eh, v tuto chvíli Eh, chci říci, že jsme zjistili, že opravdu potřebujeme ještě více času na to, abychom eh, o těchto zcela zásadních a podstatných otázkách eh, rozprávili opravdu dostatečnou dobu. Je to opravdu také naše výhradní zodpovědnost. Nikdo se s námi o tuto zodpovědnost nedělí, takže já v tuto chvíli děkuji, děkuji všem našim odborníkům, vědcům, pane generální řediteli, děkuji, děkuji mnohokrát. A posledním bod pořadu jednání je informace o probíhajících jednání jednáních týkajících se dodávek eh, plynu, takže vás poprosím, abyste ještě pár minut s námi zůstali. Přátelé, pane Lery, chcete ještě k tomu něco říct? No, já mám otázku, která se týká pozměňovacích návrhů. Budeme vypracovávat zpráv, zprávu k pravidlům nebo ne? Protože jestli nebudeme vypracovávat takovou zprávu, tak bychom měli rozšířit pozměňovací návrhy i na horizont to je otázka na koordinátory ve výboru ITRE, protože my máme absolutní odpovědnost za to. Já chci říci, že pakliže nevypracujeme zprávu na téma pravidel, proto potom budeme muset podat pozměňovací návrhy, co týče otázek, která se pravidel týkají, a to je potřeba vědět předem. Na to pravděpodobně čas mít nebudeme, ale záleží na koordinátorech, protože ti definují obsah našich zpráv. Rozhodně bychom tam měli ještě doplnit jednací řád. Určitě ano. Pozměňovací návrhy, paní Cabezon Ruiz, eh, to bude vaše zodpovědnost. Eh, jak to vidíte? Děkuji. Děkuji. Já tady s tím nemám vůbec žádný problém, aby se to tady také zapracovalo, protože samozřejmě potřebujeme další zprávu, je to nezbytné. A já nevím, do jaké míry budeme mít tedy čas na to, aby pan generální ředitel na to odpověděl, protože já jsem mu přeci, eh, eh, já jsem se na něco zeptala. Takže my máme veškeré pozměňovací návrhy na to téma. Poslední bod, informace o probíhajících jednáních, bezpečnost dodávek plynu, za to mám odpovědnost já, ITRE výbor, Eh, schválil vyjednávací mandát již 13. října, 1. února eh, letošního roku eh, schválila rada, to znamená skoro o půl roku později. Stručně tedy řeknu, že rada naředila náš návrh, který byl velice silný a jasný a my jsme zachovali stejný přístup jako Evropská komise, to znamená regionální přístup a byly tam důležité body, které se týkaly solidarity, Eh, co se týče dodávek plynu a i další otázky, které se týkají oznamování eh, určitých eh, kontraktů Evropské komisi a a je důležité spolupracovat se zeměmi v sousedství Evropské unie. Je potřeba říci, že vyvstaly významné potíže, zvláště jak vyřešit problém koordinace na regionální úrovni, což je nad rámec vnitrostátní úrovně a jak poskytnout více bezpečnosti členským státům i celé EU a jak do toho zapojit Evropskou komisi, A co se týče eh, oznamování těch kontraktů eh, Evropské komisi, o tom se vede intenzivní debata. Solidarita jako Evropský parlament stojíme o pocit solidarity, pro nás je to velmi důležité a netýká se to jen finančních prostředků, o nichž by měla být v souvislosti se solidaritou řeč, jedná se i o emoci solidarity a o perspektivu solidarity v rámci členských států. Máme určité problémy zde v tomto směru radu přesvědčit a pakliže toto nedokončíme příští pondělí a to bude 27. března příští pondělí, bude potom velice obtížné do konce dubna to zvládnout, neboli ta jednání probíhají ve velkém napětí. to je poslední bod na našem pořadu jednání. A jste chtěli odpovědět paní Kabezon Ruiz na její otázku? Ano, myslím, paní Kabezon, že nejdůležitější je zde otázka vztahu eh, k velkým korporacím eh, průmyslovým eh, v rámci partnerství PPP, tak aby průmysl mohl eh, tedy projevit zájem, ale také eh, řešit základní výzvy. Eh, ku příkladu v oblasti, v oblasti léku my máme PPP s s velkými, s velkými farmaceutickými firmami, ale také navazujeme na priority světové, světové zdravotnické organizace, řešíme ku příkladu e, otázky antimikrobiální e, rezistence a jde o to, aby tady šlo o e, vlastně společenské priority, nejenom o priority, které mají nastaveny ty farmaceutické společnosti. Ku příkladu v rámci krize eboli se nám podařilo spolupracovat pomocí těchto partnerství PPP s průmyslem. Děkuji vám, eh, tlumočníci eh, odejdou. Eh, další, další schůze, velmi významná, našeho výboru se bude konat večer ve Štrasburku 3. dubna v 7 večer do půl deváté. Pravděpodobně. Není to ještě rozhodnuto, protože se bude hlasovat o FC2 a je nezbytné přijít hlasovat, neboli 3. dubna ve Štrasburku se sejdeme v 7 večer do a nebo e, v půl deváté. Možná to bude trvat jen půl hodiny nebo tři čtvrtě. E, půjde o velice důležité hlasování, ale je potřeba skutečně potrhnout, že máme ještě tento, tuto schůzi výboru ETRE e navíc. Děkuji vám, bylo skvělé, že jsme mohli tuto debatu vést a že jsme skutečně eh, plně využili naši dobu. Děkuji tlumočníkům, kteří pro nás eh, pracují od včerejšího rána. Děkuji vám za vaši skvělou práci a, eh, s vámi všemi, drazí kolegové, se setkám 3. dubna v Štrasburku.